So, good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Jakožto, je, vzhledem k tomu, že pan López Aguilar je, uh, není zaměstnán zaměstnáním a další předsedové nejsou k dispozici, byla jsem tedy požádána, abych eh, se zostila těží předsednictví, alespoň na tento ranní blok. Jak asi kolegové víte, tak um, Výbor eh, Líbe má zprávu z vlastní iniciativy, která zohledňuje vývoj ohledně eh, delegovaných a prováděcích aktů. To je významná záležitost pro náš výbor vzhledem tomu, že rada, ale často také komise, to příliš, eh, tomu nejsou příliš do, příznivě nakloněni, někdy jsou dokonce proti delegovaným aktům. Jediný postup, to je přitom jediný postup, do kterého můžeme zasahovat eh, oproti prováděcím aktům. Dnes eh, vyslechneme naši navrhovatelku Moniku Flašikovou Beněvou, která nám představí eh, svůj návrh stanoviska a poté dám slovo i dalším kolegům, kteří si přejí se vyjádřit. Takže paní Flašíková Beňová, máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Jak už povedala. Jak již říkala paní předsedkyně, tato zpráva je nesmírně politicky důležitá. Otázka, jak vyčlenit 50 milionů eur, které se mají využít na národní PNR systému, nebo rozhodnout, jak potřebují příslušníci třetích zemí víza pro cestování do e, eh, šengenského prostoru, se právě Eh, rozhodují prostřednictvím delegovaných aktů nebo implementujících. Způsoby, jakými se přijímají některá rozhodnutí, a rozhodnutí, které bychom mohli označit jako politické, ale parlament zde má minimální vliv, nebo nemá vliv bez žádný. Výbor Jury se proto vy, rozhodl vypracovat vlastní iniciativy zprávu, která chce hodnotit situaci a zjistit, kde je třeba učinit nápravy. Článek 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie, vyplývající z Lisabonské smlouvy, eh, nahrazují původní komitologický postup těmito novými akty. přijímání aktů v Evropské unii je založené na spolurozhodování. Rada a parlament by měly společně rozhodovat o základních prvcích těchto aktů. Všechny klíčové body právních předpisů musí být obsažené v právních předpisech. Ale některé méně podstatné prvky právních předpisů, ty, které nemusí být zásadní pro existenci právních předpisů, ale je třeba je zvážit při volbě možností eh, spoluzákonodárců se delegují na Evropskou komisi. Komise potom může navrhnout delegovaný akt, který se vztahuje právě na tyto méně podstatné prvky. Každý tento delegovaný akt podléhá dohledu z strany spoluzákonodárců. Takže Evropský parlament i Rada mají právo veta, když komise předkládá nějaký delegovaný akt těch ostatních případech, kde jsou žádané jednotné podmínky pro implementaci právních předpisů, tak je to stanovené v implementačním aktu, který normálně přejímá komise a předkládá se ke kontrole členským státům. Ty lze použít jenom tam, kde je třeba stanovit jednotné podmínky pro výkon právních předpisů pohledu našeho výboru výboru Libe rozlišujeme tři specifické body, na které chci upozornit ve svém stanovisku. Za prvé je to bývalý třetí pilíř. Tam zahrnuje ještě několik aktů, které nebyly změněné v doby, od doby, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost nevztahují se na novou hierarchii norem podle Lisabonské smlouvy. Zavedení starých pravomocí se stále ještě řídí komitologií, komitologickým postupem, kde Evropský parlament neuplatňuje práva, která má na základě Lisabonské smlouvy, zvláště ve vztahu k delegovaným aktům. Je důležité se věnovat problematice třetího pilíře, je třeba vyzvat komisi, aby předložila návrh, aby tyto tzv. staré akty byly dány do souladu s Lisabonskou smlouvou. Nebude to jednoduché, musíme se věnovat eh, každému tomu starému aktu zvlášť a diskutovat o potřebných rozhodnutích. Další důležité téma pro náš výbor Libe je to, že Rada a komise až příliš často vystupují proti našim pozměňovacím návrhům v případě delegovaných aktů, i když je jasné, že kritéria pro použití těchto aktů byla naplněna. Působnost delegovaných aktů je široká a rada a často i komise proti nim vystupují. Nechtějí totiž, aby se parlament zapojil do dohledu nad možnostmi, které náleží delegovaným aktům. Upředností tvrzení, že lze všechny aktivity řešit eh, pomocí vykonávacích aktů, které eh, je parlament pouhým nezúčastněným pozorovatelem. Jsem proto přesvědčená, že někteří z našich kolegů, kteří jsou nebo byli spolu zpravodaj ve věcech o spolurozhodování se s námi mohou podělit o své zkušenosti s jednáním s komisí a s radou v souvislosti s problematikou aktů delegovaných. Dále chci zmínit specifickou situaci finančních programů v rámci víceletého finančního rámce. V souvislosti s těmito programy jsme získali stanovisko konference předsedů. Zde se požaduje, abychom jednoznačně stáli za tím, aby byly hlasovány delegované akty. Ale rada a komise to vidí jinak a vyslovují se proti delegovaným aktům v těchto programech. Jsem přesvědčena o tom, že my, poslanci Evropského parlamentu, jsme zodpovědní vůči našim občanům a voličům za to, jakým způsobem se nakládá s financemi v rámci EU, aby bylo možné zajistit eh, používání financí v souladu s eh, politickými prioritami, na nich jsme se dohodli v rámci trialogu, potřebujeme ve finančních programech delegované akty. A to zvláště v souvislosti s ročními nebo víceletými pracovními programy, které mají být vypracovány právě v rámci těchto finančních programů. To jsou tedy body, které uvádím ve svém stanovisku. Návrh Eh, pracovního dokumentu z pravodaje z výboru Jury byl dán k dispozici před několika málo dny. Budu nadále pozorně sledovat eh, tento pracovní dokument a pokusím se na základě něho zjistit, zda bychom některé z těchto bodů měli zohlednit i v našem stanovisku a případně předložíme pozměňovací návrhy náležitým způsobem. Nyní a se ale těším na připomínky stínových zpravodajů či dalších kolegů k této problematice a samozřejmě se k tématu vrátím, vrátíme i v příštích týdnech a měsících. Je totiž důležité, abychom k tomuto tématu vedli kontinuální diskusi, protože je to téma důležité i pro náš výbor. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pěkně. And now... A nyní. Děkuji tedy a nyní bych eh, eh, ráda zahájila diskuzi, pakliže si někdo přeje vyjádřit vlastní stanovisko. Pan Melo? Děkuji. Já bych se rád chtěl zeptat na kontrolní mechanismy. řečník bohužel mluví velmi daleko od mikrofonu, že je stíženo tlumočení. Takže začnu ještě jednou. Dámy a pánové, řekl jsem, že jsem přišel eh, teprve ve chvíli, kdy se paní kolegyně Flašiková Beňová blížila ke konci svému projevu. Možná, že tedy aspekt, na který se chci zeptat, už zmínila. Chtěl jsem se zeptat na to, jak to vypadá s kontrolním mechanismem a jak to vypadá s právy v souvislosti s radou a parlamentem v těch případech, kdy eh, Rada a parlament jsou informováni o práci výboru, v nich jsou zastoupeni zástupci členských států a předsedá jim pracovník komise. Možná bychom nad rámec tohoto textu v budoucnu se mohli postarat o to, aby komise se nechovala k delegovaným aktům jako k prováděcím aktům. Jde zde o to, že by bylo možné eventuálně zablokovat určité právní akty a komise e, může nějaký právní akt pozastavit eh, nebo stáhnout, ale parlament musí mít možnost se k jednotlivým modalitám vyjádřit. Rád bych se tedy zeptal na kontrolní mechanismus a rád bych věděl, jak to bude vypadat eh, v budoucnu, ještě tedy na rámec tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Není tomu tak? Takže teď bych chtěla dát slovo paní zpravodajce. Děkuji. Jsem to vzpomínala vlastně v představě. Já už jsem to zmiňovala, když jsem prezentovala zprávu, že náš výbor jistě podá stanovisko právě také v souvislosti s tím, co jste zmínil, že často dochází tomu, že parlament bývá vynecháván, že komise zdržuje takovéto zprávy, Počkáme si, co předloží zpravodaj z výboru Jury a pokud tyto věci tam nebudou uvedené, tak rozhodně je promítneme do našeho stanoviska formou našich návrhů. Děkuji. Thank you so much for your answer. And... Děkuji vám za odpověď a další výměna názorů se bude konat později i když jsme ještě nestanovili přesné datum pro pozměňovací návrhy, tak eh, bude stanoveno později. A nyní mám pocit, že bychom si měli udělat kratičkou pauzičku, neboť paní Nataša Nataša Pirš-Musár ještě nedorazila. So. Takže řekněme do 9.30 si uděláme kratičkou pauzu. Užijte si ji. Eh, colleagues. Vážení kolegové, dobrý den. So this morning we're going to listen to... Dnes dopoledne si vyslechneme představení třetí kontrolní zprávy společného kontrolního orgánu Europolu o provádění dohody o programu TFTP, programu sledování financování terorismu, která byla vydána přesnu. A dnes nám to představí e, nová předsedkyně společného kontrolního orgánu, paní Pirk Musar. Tímto vám zároveň chci pogratulovat ke zvolení co by nové předsedkyně tohoto orgánu. My se těšíme na spolupráci. Já tedy bez dalšího prodlení vám dám rovnou slovo. Kolegové tu zprávu již měli obdržet a velmi, nebo respektive ty závěry a rádi si vysvětleme vaši prezentaci. Um, dovolíte, da se vám zachválím osobně za... Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, že abych vám osobně poděkovala za vaše blahopřání. Já jsem nyní byla zvolena předsedkyní společného kontrolního orgánu Europoly asi před šesti týdny. Předtím jsem byla místopředsedkyní. Dnes jsem zde poprvé mezi vámi, takže vám velice děkuji za vaše pozvání a doufám, že se mi podaří náležitě prezentovat tuto zprávu a samozřejmě se velice těším na vaše otázky a připomínky. Doufám, že budu schopná na vaše otázky odpovědět. Fungování ESB společného kontrolního orgánu Europolu spočívá v tom, že kontrolujeme, zda Europol v souvislosti s osobními údaji a sběrem osobních dat e, uplatňuje e, principy evropských předpisů. Jeden z našich hlavních úkolů spočívá tedy v tom, že kontrolujeme, zda data z Evropy odcházejí do USA v souladu s úmluvou TFTP. Už jsme provedli tři inspekce a dnes jsem zde mezi vámi, abych vám představila třetí zprávu. Budu stručná. Druhou zprávu, druhá zpráva je taková, že k ní vlastně nemám co doplnit. Co se týče té druhé zprávy, tak jistě víte, že stále ještě probíhá diskuse mezi USA, Evropou a JSB o tom, zda ta naše druhá zpráva, která je stále ještě tajná, může být sdělena vám, výboru Libe, a zda může nebo nemůže být přístupněna širší veřejnosti. Dovolte mi zmínit, že já sama ve Slovinsku, mé rodné zemi, odpovídám za přístup k veřejným informacím, jakožto předsedkyně kter, eh, orgánu týkající, zabývající se přístupu k informacím k osobním údajům. Znám dobře předpisy týkající se transparentnosti v jednotlivých členských státech a to platí také pro evropské předpisy v této oblasti. Dovolte mi, abych eh, vyjádřila svůj osobní názor. Já vůbec nejsem spokojená s tím, že naše zpráva stále ještě není k dispozici veřejnosti. Jeden z mých prvních úkolů, který jsem si vytyčila, když jsem převzala funkci předsedkyně ESB přes šesti týdny, spočíval v tom, že Eh, na tomto procesu budu intenzivně pracovat a spolu s kolegy v společném kontrolním orgánu rozhodneme, jak s tímto dokumentem naložíme, jak s ním budeme nakládat, zda má být poskytnut veřejnosti nebo ne. Pokud k tomu máte jakékoliv ditozy, tak na ně samozřejmě ráda později zareaguji. Ale dovolte mi přece jenom ještě něco říci k té zprávě číslo dvě. Tam jsme tehdy uvedli, že USA v souvislosti se svými požadavky na údaje SWIFT o předávání osobních údajů, že tedy zpracovávají i e, SWIFT, ale přitom e, ty požadavky nedostatečně dodržují. Jejich zdůvodnění jsou příliš stručná a nejsou náležitě strukturovaná. To jsou tedy naše hlavní body kritiky. Vedle dalších bodů kritiky z druhé zprávy, kde je SWIFT na základě rozhodnutí Europolu nadále stále předává veškeré údaje, které jsou sbírány v těch velkých transakčních podnicích třetí zprávě jsme k tomu nic nového nedoplnili. S uspokojením ale konstatuji, že USA zareagovali na naše doporučení z druhé inspekční zprávy a dodržují naše doporučení z této zprávy, že nyní jejich žádosti jsou zdůvodňovány lépe, USA poskytují více informací, které potom dále Europol zkoumá při dalším přeposílání údajů. Takže mohu otevřeně říci, že zde došlo k posunu k lepšímu. Ale nemohu říci jiný závěr, než se, než se učinilo u druhé zprávy. I u té třetí zprávy jsme eh, nakonec narazili. Zjistili jsme, že není dodržován princip proporcionality. Eh, Evropa SWIFT posílá veškeré údaje do USA na ministerstvo financí. Musím zde k vám hovořit otevřeně. Já jsem advokátkou a tak můj advokátskou duši to opravdu bolí, že se toto děje. A také v souvislosti s tou umluvou TFTP ten tento umluva TFTP je založena na proporcionalitě, na přiměřenosti. To znamená, že USA by měly žádat jenom o ta data, které jsou nezbytně nutná k tomu, aby USA, respektive příslušné orgány USA, mohly plnit své úkoly tak, jak je to nezbytné v demokratické zemi. Vy to všichni dobře víte, zabýváte se otázkou lidských práv a víte, co to v této souvislosti znamená i v souvislosti s Evropskou úmluvou o lidských právech. Skutečně poskytovat jenom to, co je naprosto nezbytné, ale rozhodně ne poskytovat vše. Nikdo je nemůže přesvědčit o tom, že je nezbytně nutné poskytovat veškerá data každý měsíc od jednoho data k dalšímu datu za měsíc. Vážení poslanci, vážené poslankyně, opravdu zde není nic vyňato. Každé datum, každá časový údaj, celý ten časový postup každého dne v roce jsou pokryté. A tato data se v USA ukládají na dobu pěti let a já nyní netrpělivě čekám na první zprávu o umluvě TFTP, která bude Eh, poskytnuta veřejnosti Evropské komisi i vám eh, poslancům v srpnu tohoto roku. Umluva TFTP totiž uvádí tříletí lůtu, v rámci níž Europol a USA musí informat o tom, co se s těmito údaji děje, co bylo možné objevit, vyšetřit na základě těchto dat. Další informace možná už ji znáte, možná ještě ne. Úmluva TFTP byla podepsaná také proto, aby zde byla nastolena určitá vzájemnost. Co to tedy znamená? Pokud my poskytujeme osobní údaje USA, tak očekáváme, že i USA něco poskytnou nám. Ale co se zde děje v této oblasti? Víte, kolikrát žádala Evropa o data v USA? Jednou jedinkrát. A nyní Vy řeknete, jestli my dodržujeme principy vzájemnosti, že je to možná tím, že my žádáme údaje jenom, když je to nezbytně nutné, že možná USA žádají více, než je nezbytně nutné. Já osobně přenechám, abyste si o tom udělali obrázek sami. Tím se dostávám k závěru své krátké zprávy. Těším se na vaše otázky, jsem ochotná na ně odpovědět a ještě mi možná dovolte říci krátce toto. I v naší třetí zprávě jsme konstatovali, že nakonec eh, se jedná o politická rozhodnutí, že právo už zde nemůže hrát svoji roli, že zde narážíme na určitou hranici a je tedy nyní na vás, na politicích, na poslancích, abyste se vyjádřili. Doufám, že zpráva bude k srpnu k dispozici a je, bude pak na vás, abyste se vyjádřili, zda umluva té FTP je taková, aby nadále byla ve stávající pos, podobě zachována, nebo zda má být modifikována, nebo zda je třeba definovat lépe odstavec 3. Momentálně jsou tam takové poušální data, údaje, které se mají posílat do USA. Tímto bych ráda apelovala na vás i na Evropskou komisi. Já jako předsedkyně společného kontrolního orgánu JSB chci říci, že nakonec budeme muset učinit politické rozhodnutí, zda toto je nebo není přijatelné. Když se mě zeptáte jako právničky, tak vám mohu říct, že z právního hlediska to přijatelné není. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Ano, já jsem si tu zprávu pročetla s velikým zájmem. Já ta témata sleduji prakticky od prvního dne a proto i já si vezmu slovo po té, co pohovoří ostatní kolegové. Musím ale říci jednu věc. Když se rozhlednu po tomto sále, a teď mluvím k těm, kteří tady nejsou a ne kteří tady jsou. Opravdu mě překvapuje, že my takto eh, tady řešíme to, zda dosáhneme snadné dohody a hovoříme o tom, že bychom měli tady přeskoumávat uplatňování této dohody. My tady hovoříme o pravidlech demokratického dohledu a tak dále. A kde jsou všichni ty lidé, kterým na tom tolik záleželo? Měli bychom k tomu přistupovat hodně kriticky. Dobrá, teď se o slovo hlásí dva kolegové. Nejprve paní Sipol, pan, poté paní Weber, prosím. Ja, vielen Dank, äh, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se ještě chvilku, musíme si najít, na kterém kanále máme tlumočení do slovinštiny. Okay, go ahead. <laughs> okay. Dobře, můžete pokračovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám také za krátkou prezentaci této zprávy. I já jsem poněkud iritována v souvislosti s předcházející intenzivní diskusi, diskusí, která intenzivně předcházela uzavření této dohody, tak eh, s podívem, jak velký je zájem tohoto výboru o toto téma, protože věci, které pro nás v parlamentu byly od začátku ústředními tématy, nejsou dodržovány a už vůbec ne k naší spokojenosti. A zde ve zprávě jsou prezentovány některé body, ale my kritizujeme ještě i další témata, věci, které nefungují tak, jak by měly. Domnívám se, že všichni od samého počátku jsme se domluvili na tom, nebo jsme hledali řešení a vyzývali jsme všechny aktéry, aby se postarali o to, že eh, tento hromadný převod dat bude omezen. Od začátku to bylo těžké, protože my sami nejsme schopni vyfiltrovávat data. Komise je ale pramálo ochotná vypracovávat návrhy, jak by se to mohlo učinit. A ta otázka těch hromadných dat je opravdu komplikovaná, protože vidím, že velké množství dat neznamená vyšší bezpečnost, často je problematické si z nich vytvořit náležitý obrázek a přestože jsou zapojeni evropští pozorovatelé na americké ministerstvu financí, tak kompletní dosledování toho, co se s těmi údaji děje, vlastně vůbec není možné. Ráda bych také poukázala na to, že jsem znepokojena tím, když komise na jednu stranu říká, všechno probíhá v naprostém pořádku a přesto a že se tedy realizují doporučení a komise tady říká, ano, principiálně ta dohoda funguje dobře, tak si kladu otázku, proč jsou některé dokumenty naprosto utajovány, proč není možné do nich nahlížet. Já bych za určitých podmínek chápala dobře, tak Eh, nemusí to číst všech 736 eh, poslanců, nemusí to být zítra ve všech novinách, ale to, že nikdo z nás nemá možnost jakkoliv nahlížet do těchto dokumentů, to spíše přispívá k tomu, že nedůvěra vzrůstá a že si člověk klade otázku, jaké tajnosti jsou tam uvedené, že zde v Evropském parlamentu není umožněn přístup tím samozřejmě umožň, eh, uh, omezujeme i naše možnosti vykonávat naši činnost, která je naším úkolem, a sice sledovat, zda schválené úmluvy jsou uh, dodržovány nebo ne. To je něco, co bychom neměli trpět. Já momentálně nejsem příliš optimistická, protože získáváme různou zpětnou vazbu o tom, jak dobře nebo méně dobře to všechno funguje. My máme celou řadu otázek, uh, a měli jsme řadu otázek, které jsme položili komisi, které byly zodpovězeny, jak bych to řekla, takovým klasickým osvědčeným způsobem. E, my jsme naformulovali ještě další otázky, ale momentálně mám pocit, že ta umluva nefunguje tak, jak bychom si to v parlamentu přáli. Děkuji. Děkuji paní Weber a potom pan Finidis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a děkuji mnohokrát za prezentaci paní Musarové. Já myslím, že to hlavní, co bychom si z toho měli vzít, nebo co já jsem si odnesla v hlasování pro tuto dohodu, je to, že do budoucna už nebudu nikdy hlasovat a čekat, že se stane nějaký zázrak, protože zázraky se nedějí. Spíše naopak. Věci spíš se vyvinuly takovým způsobem, jakým jsme se obávali, že by se to mohlo vyvinout. Myslím, že možná jediná příjemná část této dohody je ta, že jsme měli možnost konstatovat, že společný kontrolní orgán Europolu fungoval velmi dobře a také s velkým potěšením se s vámi setkáváme a vyslechli jsme si vaše prezentaci, ale kromě toho nevím. Já mm, nechci nějak vyčítat eh, Spojeným státům, že požadují více dat. Oni prostě dělají to, co musí a pokud oni vidí, že my máme ty dveře otevřeny, respektive otevřeny eh, vůči jejich očekáváním, tak z jejich pohledu to není ani žádné zneužívání. My ale jsme měli problém spíše s našimi vlastními orgány, protože, jak byste správně řekla, jestliže Eh, Evropané by jenom jedinkrát to požadovali, tak já nevím říkat, že nebojeme proti terorismu. Samozřejmě, že i my proti němu bojujeme, ale děláme to jiným způsobem. Co dělají američané se všemi těmi daty? Oni to ukládají, archivují ve svých počítačích. To je prostě něco, co si ani nedovedeme představit. Zároveň mám takovou možná spíše řečnickou otázku, ale týká se to toho, jakým způsobem pracujeme v Evropské unii. Protože my teď vás posloucháme a vy říkáte, že tady prezentujete zprávu, která byla důkladně vypracována tímto orgánem. A potom najednou se objeví pan Rijt a řekne něco zcela odlišného. Já si velmi ráda také vyslechnu komisi. Nevím, je někdo tady z komise, kdo by se rád ujal slova? Ale když říkám komise, tak tím nemám na mysli jenom běžné státní úředníky komise. Když říkám komise, tak myslí možná přímo příslušného komisaře, protože tady mluvíme skutečně o politické vůli. A takto by ten seznam mohl pokračovat. My přece máme našeho vlastního člověka v USA, který provádí dozor slyšeli jsme někdy něco zásadního od našeho vlastního člověka? Je toto žádný způsob nakládání s prostředky občanů Evropské unie? Proč v určité chvíli neschromáždíme všechny dohromady a neposletneme si to všechno naraz? Ono tady nejde o nějaké obvinování nebo obhajování, ale jde tady o projednání něčeho, co je velmi důležité pro nás, pro všechny. Já si myslím, že to je jenom zbytečné vynakládání prostředků, když to vše děláme takto odděleně, zvlášť. A potom mám otázku, která doufám, že nevyzní jak nezdvořile nebo hrubě, ale bylo by to možné, tak ráda bych se zeptala, zda jste o tom hovořili s komisí, zda jste hovořili uh, s paní komisařkou Malstromovou o těchto zjištěních a jaká byla její reakce? my budeme mít pochopitelně možnost se jí na to zeptat v určitou chvíli. Ale zase, ne dnes. Každý má tady svůj čas. Dobrá. Chápu, vy jste nová ve své funkci, ale mm, možná nějaké předchozí diskuse, které byly s paní komisarskou Mastromou k této věci? Pan Trenefilidis? Yes, ano, děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi poděkovat za vynikající zprávu paní Musar, která nás um, zpravuje o tom, co se děje a mně se nelíbí, co se děje. Nebudu opakovat to, co už řekli další kolegyně a kolegové, s tím souhlasím z plného srdce, ale chci říci, že naše skupina na základě toho, co jsme slyšeli dnes i to, co jsme se domnívali už dříve, budeme usilovat o pozastavení této dohody, ale minimálně změnu článku 4. Čili já se budu, eh, budu čekat na to, zda tato otázka bude probrána s komisí, co komise řekne, jaká bude reakce komise. Každopádně však naše bezprostřední reakce je eh, v duchu toho, co jsem řekl. Nelíbí se nám to, budeme usilovat o pozastavení nebo o, o změnu článku 4. Děkuji. Paní Bauer? Děkuji. Tato situace je poněkud zvláštní. Mluvíme zde o zprávě, kterou vlastně nikdo vůbec neviděl. A hovoříme o kontrole této zprávy a jsme velice vděční za informace, které poskytla paní Musarová. Zazněla zde řada otázek, i já bych se chtěla na něco zeptat. Paní Musarová uvedla, že se zde porušuje princip přiměřenosti. Uvedla příklad. Jde o to, že USA eh, obdržují data v obrovské množství, zatímco Evropa nikoli. Existují e, další příklady porušování tohoto principu nebo ne? Na to bych se chtěla zeptat. A pak bych se chtěla zeptat, zda je eventuálně nezbytné, aby se tato úmluva, tento program změnili? Pokud tomu rozumím správně, tak e, třetí bod smlouvy není v pořádku a nakolik je třeba jej změnit? Děkuji. Ještě někdo další by se chtěl vyjádřit? Nikoliv. Takže za prvé odpovíme dvě otázky paní Bauer, který já zodpovím přímo. Ten dokument je veřejný tentokrát a byl dan k dispozici sekretariátem, jsou to pouze dvě až tři stránky, je k dispozici za druhé na základě smlouvy a o to právě šlo, když jsme diskutovali o SWIFTu, Nyní můžeme se žádat komisi, aby předložila návrh pozastavení té dohody, ale komise nemá vůbec žádnou povinnost nás poslechnout. Takže jakmile jednou podepíšeme, ano, podepsali jsme, tím jsme se vzdali našich pravomoci, není to již v našich rukou. Než požádám komisi, aby si vzala slovo, tak řeknu pár věcí sama vzhledem k tomu, že se jedná o téma, které sleduji velmi vedlivě, Jak někteří kolegové ví, jsem také angažována eh, v několika postupech, kde se žádá o přístup k dokumentům. My jsme si vědomi, že i JSB není příliš spokojen s touto klasifikací. Možná bychom se měli zamyslet nad těmi postupy, ohledně důvěrnosti, protože já nevím, jak může Europol něco jednostranně prohlásit za důvěrné a my pak můžeme se obrátit pouze na soudní dvůr a já vám mohu říci, že to může trvat roky a roky. To není způsob, jak lze zajistit transparentnost. Také se mi nelíbí postoj komise, místo aby jednala s se společným kontrolním orgánem, tak pouze eh, obvinili jednoho člena z konfliktu zájmu. To myslím, že je nepřijatelné. No, ale myslím, že probíhají eh, zatím rozhovory mezi jednotným společným kontrolním orgánem a komisí. doufám, že se to vyřeší. Klíčová záležitost je následující. Hlavní, ne jediný cíl dohody SWIFT je eh, skoncovat s tím eh, převáděním, masovým převáděním údajů. A my jsme měli podezření už od začátku, že, že toho nelze dosáhnout vzhledem k povaze těchto operací. Takže pokud to tak je, myslím, že by byly velmi dobré důvody tomu volat po pozastavení či ukončení té dohody. Chtěla bych však, však eh, slyšet od komise jednu věc. Jeden důvod, z důvodu, proč jsem hlasovala pro tuto zprávu, i když váhavě, je, že komise nám slíbila, že začne pracovat na systému pro ukončení uh, mas, um, toho masového předávání údajů, ale kde tento systém je? Je to pouze software. Jestliže to mají američané, proč to nemůžeme mít my? Proč, na co, na co pořád čekáme? A ještě jedna další věc, což je tedy spíš na výboru, aby rozhodl. Myslím, že je na čase, že je naléhavé, abychom eh, obdrželi nějaké odpovědi od zodpovědných eh, představitelů. Měli jsme tu komisi, snažili jsme se stanovit datum, komise řekla, že pan Manservisi je ochoten se sem dostavit eh, a že bude naslouchat. To nestačí. Měli jsme ohledně toho tak velkou rozpravu. Pokud se podíváte na to lobování, na tu snahu přesvědčit Evropský parlament, aby schválil tuto dohodu, Dokonce jsme byli obvinováni z toho, že vytváříme jakousi bezpečnostní mezeru. Pokud je to tedy tak důležité, chceme, aby tu komise skutečně byla. Ta dohoda může být i možná implementována teď korektněji než předtím, ale je to špatná dohoda bez ohledu na to, jaká je ta implementace. Je to špatná dohoda a smysl transatlantické dohody tím není dosažen. A konečně k transparentnosti. Myslím, že to je zásadní věc. Myslím, že celý ten klasifikační eh, postup je skutečně zvláštní. Zajímalo by mě, proč naše data, vaše data jsou eh, zasílána eh, ve velkém do Spojených států a možná, že to může být i nějak, s nějakým jiným státem. Víte, že Rusové také chtějí eh, data cestujících, proč ne i bankovní údaje. Jak je možné, že oni mají vhled do našich bankovních převodů? Ale když my chceme vědět, jak se implementuje ta dohoda, kterou jsme podepsali, tak najednou už nemáme žádný přístup. Já nechci přístup k nějakým eh, bezpečnostním údajům. Ale občané jsou to údaje občanů. Oni mají právo vědět, jestli se s jejich údaje zachází náležitým způsobem. Čili jsem velmi vděčná, že jste se dostavil, jsem vděčná za vaši prezentaci, nyní dám slovo komisi. Doufám, že obdržíme nějaké uspokojivé odpovědi, ale opakuji ještě jednou. Myslím si, že tento výbor by měl naléhavě eh, pozvat nikoliv pana Manservisiho, ale paní komisařku Malstromovou, samotnou paní komisařku. A domnívám se, že po té diskuzi, která proběhne, bychom měli tedy přijít s nějakým řešením. Nyní vyzvu komisi, aby odpověděla několik otázek a pak vám dám možnost pronést nějaké závěrečné poznámky. Ještě máme dvě, dvě žádosti o slovo. Morning everyone. Um, thank you, Madam Chair, for uh, giving me the... Že komise má slovo. Děkuji, že jste mi dala možnost se vyjádřit. Když já uh, jsem pouze uh, tedy úředník, ale pokusím se nějakým způsobem zohlednit uh, to, co jste říkala. Myslím, že tady se hovoří o dvou věcech. Třetí inspekční uh, zpráva společného kontrolního orgánu, která byla vydána před pár měsíci. Já myslím, že já jsem si myslel, že o tom bude řeč dnes dopoledne, o zjištěních této zprávy. Pak jsou tu širší otázky ohledně vhodnosti, účinnosti a celkového fungování dohody TFTP. K tomu prvnímu bodu. K třetí inspekční zprávě. A já tím zohledním i řadu dalších připomínek, které zazněly. Třetí inspekční zpráva. Dochází k celkovému závěru, že Europol provádí, eh, splní své povinnosti, jak nejlépe může na maximum tedy a je to i díky těm pravidlům, které máme o ochraně osobních údajů. Myslím, že toto je skutečně v té třetí zprávě. My jsme s ní spokojeni, jsme spokojeni a jsme odhodláni dále eh, spolupracovat s, s kolegy, protože se domníváme, že přináší, vnáší do celého procesu přidanou hodnotu. Čili to bych řekl, že je jednoznačné přesvědčení komise, že ochrana údajů je důležitá a bude nadále probíhat eh, za spolupráce se eh, společným kontrolním orgánem. Pan Manservisi se skutečně setkal před eh, zasedáním výboru pro článek 29. Některé věci se vyjasnily a nyní jsou připraveny podmínky k rozumné spolupráci, posílené spolupráci. Pokud jde o ten důvěrný status druhé zprávy, tomu dochází ze strany tedy autora dokumentu. Nikdo, nikoho jiného. Jediný orgán, který rozhoduje o tom, jestli něco je otevřené, nebo omezené, nebo uvěrné, nebo důvěrné, nebo tajné, je autor dokumentu. V tomto případě to byl samotný společný kontrolní orgán, který o tom rozhodl. Nikoliv Europol nebo komise. Je důležité, aby to, eh, aby to bylo jasné. Jakmile je nějaký dokument eh, určen jako důvěrný, tak existují i určitá pravidla pro jeho eh, opětné odůvěrnění a tato pravidla opět stanovuje autor. Proběhlo mnoho různých, eh, tedy proběhla podstatná korespondence na toto téma, ale byly, byly tu různé překážky. Například že neexistuje žádný, žádné, žádný systém uspořádání mezi Europolem a e, touto sněmovnou. Neexistují příslušné postupy. Já nezdílím důvěrné informace s e, lidmi, který ne, kteří nemají e, prověření, kteří nemají systémy na uh, e, zprávu důvěrných informací. Za druhé, a to je nejdůležitější, v rámci spravodajského společenství, společenství potírajícího terorismus, tak eh, otajnění určitého dokumentu, pokud přitom je potřeba usilovat o souhlas třetí strany, tedy pokud některé ty informace patří třetí straně, tak ta třetí strana musí souhlasit s otajněním tohoto dokumentu. V tomto případě se tak nestalo vzhledem k operační povaze některých prvků. Já vás musím přerušit. Tohle není o transparentnosti, ale pravidlo také je, že každá eh, klasifikace musí být zdůvodněna. A když eh, řeknete, že celý dokument je důvěrný, že je celý plný operačních eh, informací, to není pravda. Ale to, to byl samotný společný kontrolní orgán. Je to jejich dokument, je to jejich zpráva. Oni učinili toto rozhodnutí. Je to jejich zpráva. Pokud jde o další otázky, já plně respektuji vaše názory, vaše otázky a pochybnosti ohledně dohody TFTP. Nebudu k tomu nic říkat nic dalšího, ale řeknu jen tolik, že poslední uh, vyhodnocení účinnosti dohody o TFTP se odrazila ve společné zprávě s americkými orgány, která byla vydána v prosinci loňského roku. A tato zpráva nebyla vydána jenom komisí, ale komisí s spojenými státy a zástupci eh, z Belgie, Nizozemska a také eh, předsedou Eurojustu. To je tedy společný eh, proces, který probíhá periodicky, kdy hovoříme se všemi subjekty, s Europolem, s americkým ministerstvem. Takže je to společná hodnotící nebo kontrolní zpráva a ta dospěla k názoru, že po vstupu této dohody v platnost se všemi zárukami. Tato dohoda nyní funguje a to velmi úspěšným, um, uspokojivým způsobem. To neříkám jenom eh, já nebo komise, je to smíšený orgán. My jsme samozřejmě nesmírně bděli, máme věci pod kontrolou, jsme v kontaktu s americkými orgány, aby jsme zajistili, že budou eh, skutečně uplatňovány velmi striktní bezpečnostní eh, pravidla. Článek 6 dohody TFTP předpokládá, že tři roky po vstupu v platnost by komise měla celko, celkově přehodnotit tu dohodu a my tak učiníme teď v létě. Máte nějakou otázku ohledně systému eh, pro získávání údajů? Ano. Jak víte, tak v červenci 2011, rok po vstupu v platnost, jsme se podívali na ten první rok implementace a také jsme provedli rozsáhlé analýzy a diskuze s radou různých účastníků a vydali jsme eh, materiál, dokument s alternativami. Alternativami různé, eh, evropského systému. Došlo eh, k, byly zorganizovány mnohé diskuze, včetně diskuzí v této sněmovně. A nyní dokončujeme zevrubné hodnocení eh, do, eh, dopadů ohledně potenciálních dopadů a nákladů evropského systému. A pro vaši informaci, první Hodnocení dopadu již bylo vypracováno, ale náš generální tamník řekl, že bychom měli ještě vyladit některé části toho textu. A to je přesně ta fáze, v které se nyní nacházíme. Takže abychom to ještě trošičku uhladili, učesali tento text, eh, toto znění toho hodnocení dopadu, potřebujeme ještě trošku více času. Děkuji eh, samozřejmě i na vaše pozvání, paní komisařky. Děkuji, pane Laxi, já samozřejmě oceňuji vaši práci. Chápu, že tady hovoříte mm, z té pozice, z které, ze které tady jste, ale musím říct, že na tu otázku jste zcela neodpověděl, protože e, tady nejde o extrakci dat předtím, než odešleme do USA, ale spíše to se týkalo toho uchovávání údajů předtím, než jsou odeslány, ale ono je úplně tady o něco jiného. Tady jde o ten software, který američané používají. A my zatím ten software stále ještě nemáme po třech letech a ptám se, proč. Další věc, eh, vy jste tady hovořil o té druhé kontrolní zprávě, říkáte, že všichni byli naprosto spokojeni, ale musím připomenout, že členové společného kontrolního týmu nezískali přístup ke všem informacím a také musím říci, že ne všichni členové toho společného kontrolního týmu byli s tím spokojeni, takže byly tam určité výhrady. Tak to jenom tak na okraj. Nicméně víceméně tady už opakují se stále stejné argumenty a komise nám neod, neodpovídá. Ale nyní se obrátím znovu na paní Musar a poprosím ji o nějaké závěrečné schrnutí. Eh, Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, chvála za... Eh, Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za všechny otázky, které jste mi položili. Děkuji také zástupci Evropské komise. Budu postupovat po pořádku. Nejprve, co se týče prohlášení zástupce Evropské komise. Ano, vy jste přehráli míč opět na stranu. Hřiště je SB, tvrdíte, že společný kontrolní orgán klasifikuje tyto dokumenty jako tajné. Já zde musím být upřímná. Jsem předsedkyní společného kontrolního orgánu měsíc a půl. Jako jeho členka jsem se vždy zasazovala o to, že tato zpráva nesmí být utajená, alespoň ne jako celek. Už minimálně rok pracuji ve společném kontrolním orgánu a jak víte, tam jsou zástupci 27 členských států Evropské unie. A v jednotlivých členských státech platí rozdílná legislativa. Například ve Slovinsku máme velice dobrý zákon o tajných dokumentech a i dobrý zákon o přístupu k dokumentům veřejného charakteru. Já zde zastupuji přístup někdy i proaktivní transparentnosti. Já si myslím, že dokumenty by měly být samé o sobě veřejné, aniž by o to někdo žádal. Když jsem se stala předsedkyní společného kontrolního orgánu, tak mým prvním úkolem bylo, který jsem také učinila, hm, zrealizovala sice zeptat se Europolu, požádat Europol o to, zda můžeme tento eh, dokument zařadit eh, do jiné klasifikace. My jsme ho klasifikovali jako tajný, protože jsme tam využívali data z našich inspekcí. Já chápu, že kolegové, kteří prováděli tuto činnost, tehdy dodržovali evropskou legislativu, ve které se praví, že pokud eh, se v nějakém dokumentu vychází z dat, která jsou tajná, tak i tento dokument musí být náležitě klasifikován jakožto neveřejný dokument podléhající utajení. Ale stanovisko moje a stanovisko kolegů v JSB e a prezentovalo to také dobře paní poslankyně Inet Feld. Tedy stanovisko je to, že e, nesmíme nikdy trvat na tom, aby byl tajný celý ten dokument. I co se týče přístupu k informacím veřejného charakteru, i zde je možnost takzvaného částečného přístupu, partial access musím být naprosto upřímná. Já jsem si samozřejmě přečetla druhou zprávu a na té není vůbec nic tajného. Kdyby to záleželo jenom na mě, tak už byl tento dokument dávno představený veřejnosti, ale my se zde pohybujeme v jakémsi bludném kruhu. Opět jsem oslovila Europol, aby to Europol znovu přeskoumal, zda můžeme zveřejnit tento dokument. Protože my jsme zde třetím partnerem a Europol potom musí požádat Spojené státy, zda je možné překlasifikovat dokument a my už kolem toho chodíme jako kolem horké kaše rok a půl. USA říkají ne, Europol říká ne a neposunujeme se vůbec ku předu. Jak už jsem řekla, byl to jeden z mých prvních úkolů a mohu vás ujistit, že ho dotáhnu do konce, že opravdu do konce přeskoumáme, nakolik může být zpráva veřejná našich, podle našich interních předpisů, které jsou také veřejné, tak eh, podle našich interních předpisů není stanovený nějaký definovaný postup, podle něhož je se překlasifikovává dokument, ale je třeba to učinit, takže pokud takový postup neexistuje, no tak je třeba aplikovat a dodržovat obecná pravidla. To tedy znamená, že je třeba se dotázat také třetí strany, co si o to myslí. A když třetí strana řekne, není to možné překlasifikovat eh, z té kategorie tajného dokumentu ten dokument, tak ale z právního hlediska to není zase odůvodněné stanovisko. Mě by prostě zajímalo, který odstavec dané zprávy skutečně obsahuje tajné zprávy, tajné údaje. Ale pokud na to neexistuje odpověď, tak se řekne, všechno je tajné. JSB a já jako předsedkyně tohoto kontrolního orgánu musíme převzít odpovědnost a nějak rozhodnout, protože jinak bude platit to, co řekl zástupce komise. Že musíme se tedy postarat o to, abychom změnili, přeřadili tento dokument v jeho celku kategorie tajné. Kolega zástupce z komise uvedl, že eh, ta dohoda v praxi funguje dobře. No, v praxi funguje dobře, poskytujeme veškeré údaje, o které jsme žádáni. Možná vysvětlení k tomu, jak dochází k tomu převodu dat. Nevím, jestli víte, jak to funguje. USA podají žádost na SWIFT. SWIFT má data a předá tuto žádost Europolu. Europol na základě dohody musí přeskoumat, zda lze tyto údaje vydat nebo ne. Tak to chápu dohodu já. A když Europol řekne ano, tak to ano se předá do SWIFTu a SWIFT potom zahájí další kroky. Tak to ten postup funguje. A my jako společný kontrolní orgán vlastně nemůžeme dělat nic jiného, než to, co je uvedeno v bodě 6 dohody. Já si myslím, že někdy je třeba být odvážnější. Měli bychom si položit otázku, k čemu tam ten Europol jako třetí stranu vůbec máme. Nebo je e, Europol jenom ve funkci takového pošťáka, který prostě do USA dodá vše, co se USA přejí. My Máme samozřejmě předpisy pro to, aby Europol pracoval řádně a kontroloval, zda vše odpovídá normám a standardům. O tom žádná Europol náležitě pracuje, ale otázka zní, zda Europol pracuje na, s náležitou odvahou. Protože ten, kdo podle dohody má právo rozhodnout, zda se data odešlo nebo ne, tak má právo říci ne? Je otázka, zda má také tu odvahu říci nějakému požadavku USA ne? A nebo je možná nějaká část té dohody příliš slabě formulovaná? To je něco, o čem byste měli diskutovat vy. Zda je ta dohoda dnes koncipována tak, že my na druhé straně vlastně nemáme nic jiného, než odkývat to, co přijde z druhé strany Atlantiku. Já samozřejmě chápu závažnost boje proti terorismu, a nechci mu klást žádné překážky, ale e, v mé zemi, z které pocházím, ve Slovinsku, se zasazuje o to, aby se touto problematikou zabývali policisté a tajné služby. Nicméně v demokratickém státu nemůžeme souhlasit s tím, že bude e, sledován každý a vše, jenom proto, aby se e, našli ti, kdo nedodržují pravidla. Nicméně, já jsem právnička a chci vám slíbit, že na příštím zasedání SB budeme diskutovat o druhé zprávě a v blízké budoucnosti se rozhodneme, ať už se rozhodneme jakkoliv, zda ten dokument veřejně přistupíme nebo ne. Potřebujeme k tomu ale náležitý postup, který, o kterém já jako ve své funkci dobře vím, co to znamená, klasifikovat dokument jako tajný nebo zpřístupnit dokument částečně, protože to je institut, který existuje i ve Slovinsku. Pak, vážené poslankyně, vážení poslanci, i vy jste položili několik otázek. Například paní Bauer se ptala, zda znám ještě nějaké další příklady týkající se eh, otázky zásady proporcionality. No. Myslím, že ten největší příklad už jsem uvedla, Prostě my poskytujeme vše a výměnou za to dostáváme velmi málo. A to je to, co mě bolí nejvíce, také v souvislosti s otázkou lidských práv. Paní Bauer se ptala, zda je možné dohodu změnit. Jako předsedkyně společného kontrolního orgánu bych si samozřejmě přála změnu té části, kde se konkrétněji definuje to, jak se kontroluje převod dat kdy a kde je možné říci ano, kdy a kde je možné říci ne. Protože ta dohoda je nyní formulována natolik slabě, že ji lze interpretovat různým způsobem. Existují různé výklady a to se mi nelíbí. Já bych jako právnička si přála lex certa, naprosto jasný zákon. A ale e, nemohu se teď vyjádřit k tomu, kde a v jakém smyslu by se dohoda měla změnit. Jako předsedkyně společného kontrolního orgánu si často kladu otázku, jak USA pracují s těmito údaji. Pokud jste detailně četli dohodu TFTP, tak v jedné z jejich částí se hovoří o tom, že je zakázáno provádět tzv. data mining. Ale potom zde pořád ještě existují ta hromadná data. A pokud někdo každý den obdržuje tato hromadná data, no tak mu nezbývá nic jiného, než provozovat ten data mining. Konstatovali to mý kolegové i delegace, které už eh, dvakrát zkoumaly implementaci dohody na druhé straně Atlantiku. Dále zde zazněla otázka, zda jsme o naší zprávě diskutovali s paní Malstromovou. Odpověď zní nikoli. Nemluvili jsme s ní o ní, této zprávě. Také jsme neobdrželi nějakou žádost, abychom se setkali v této věci. Tuto příležitost jsme neměli. Před šesti týdny jsem osobně napsala dopis, ještě jsme neobdrželi odpověď. Zdá se, že zde panuje určitý střed zájmů. Pro mě to bylo také do jisté míry šokující. A možná na závěr mi dovolte říci toto. dohodě TFTP na webových stránkách Evropské komise se uvádí, že tato dohoda zaručuje zvýšení bezpečnosti a bezpečnosti osobních údajů evropských občanů. Když se zeptáte mě osobně, musím říct si ne, bohužel tato dohoda nezaručuje bezpečnost identity osobních údajů evropských občanů. A děkuji vám, že jste mě vyslyšeli. Děkuji mnohokrát tak já jsem skutečně teď tady v překladu slyšela, že vy jste nakonec řekla, že ta dohoda nerespektuje důvěrnost údajů. Možná jste spíš myslela, ale soukromí. Dobrá, každopádně já vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Eh, Tímto tuto rozpravu končíme. Kolegové, teď nám zbývá pět minut, než by měl začít další bod pořadu jednání. Já navrhuji, abychom tedy si dali menší pauzu a zase bych předala ale předsednictví paní Bauer. Děkuji.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 Okay, good morning. I would like to suggest to start the meeting. Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuji, abychom znovu zahájili naše zasedání. Prosím, zaujměte svá místa. So, uh, uh, good morning again. Now... Ještě jednou tedy dobrý den všem. Nyní nás čeká bod číslo 9 a 10 společně. Společná rozprava týkající se agentury Europol, tedy Agentura pro spolupráci v oblasti prosazení práva a odbornou přípravu. Spravodajem je pan Augustin Díaz de Mera Garcia Consuegra a zároveň proběhne výměna názorů s panem Ferencem Banfim, ředitelem Akademie CEPOL a Robem Vianrejtem, ředitelem úřadu Europol a předsedy správní rad týkajících se na správní rady. Ještě předtím, než tuto rozpravu zahájíme, chci se omluvit, že menší účast v tomto sále. Je to z toho důvodu, že ve výboru Krym probíhá paralelně v tuto dobu důležité hlasování. Snažili jsme se to včera nějak vyřešit, ale bohužel to nebylo možné. S ohledem na tuto agendu, o co se jedná, jsme se snažili urychlit, protože víme, že je velmi důležité, aby to bylo co nejdříve dotaženo a chceme to dokončit ještě před nadcházejícími eurovolbami. Dnes nás tedy čeká první rozprava k této otázce, včetně sloučení, návrh na sloučení CEPOLu a Europolu. Jako strukturu této rozpravy navrhuji následující. Nejprve si od komise vyhrzlechneme hlavní aspekty tohoto návrhu. Dále požádám našeho zpravodaje, pana Diaze de Méru, aby se ujal slova, aby přednesl svůj názor k tomuto návrhu. Dále bych ráda dala slovo našim hostům. Nejprve pan John O'Mahony, ředitel správní rady, a dále pan hmm, Fanning, který je předsedou řídící rady CEPOLu, poté pan Banfi, ředitel CEPOLu, dále pan Wainwright, eh, ředitel EUPOLu, který se vyjádří tedy k navrhované fúzi mezi CEPOLem a Europolem. No a následně otevřu prostor pro rozpravu našich poslanců a doufám, že to všechno zvládneme a také doufám, že se k nám připojí více kolegů po té, co dokončí hlasování. Nejprve tedy bych ráda dala slovo komisi, aby představila hlavní aspekty svého návrhu. Koho tady máme za komisi? Paní Amíči. Nevidím pana Manservísi, takže komise. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve bych chtěla omluvit pana Príbeho, který bohužel se dnešního jednání nemůže zúčastnit. Také bych chtěla poděkovat za příležitost e, přednést první návrh tomuto výboru. Nicméně hlavní aspekty tohoto návrhu již byly předloženy členům tohoto výboru komisařkou Mástromovou v den, kdy byl tento balíček přijat. Od chvíle, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, e, rámec Europolu zaujal významnou důležitost. Paní Mastromová velice citlivě chápe tyto problematiku a tudíž při, představila návrhy této legislativy a bylo jasné, že tato legislativa musí být přijata velice citlivě a že musí být vzaty v potaz podněty tohoto parlamentu. Následně následoval určitý formální dialog, jehož se účastnili členové tohoto výboru, zástupci národních parlamentů, zástupci členských států, EDPS a také řídících orgánů a stejně tak zástupci obou agentur Europolu a CEPOLu. E, se zohledněním úspěchu CEPOLu a Europolu, tak se Evropská komise od samého začátku snažila vytvořit agenturu, která bude více uh, efektivní a bude lépe fungovat. První a důležitý aspekt se týká parlamentního dohledu, kdy poprvé by měly být rovněž zapojeny národní parlamenty. Parlamentní dohled je skutečně zásadní proto, abychom mohli realizovat eh, činnosti v oblasti vymáhání práva, které budou plně mm, efektivní. Zatímco spolupráce mezi parlamentem a Europolem se plně řídí, je plně v gesci parlamentů a neřeší to tady komise, tak zároveň Evropský parlament by měl dohlížet nad plněním mandátu této organizace. Návrh tedy následně obsahuje následující opatření. Co se týče hodnocení ex ante, tak třeba, že Evropský parlament je již rozpočtovým orgánem pro všechny orgány, tak navrhujeme, aby řídící rada Europolu konzultovala Evropský parlament a národní parlamenty v otázce víceletých pracovních programů. Tím by se poskytla příležitost ke strategické rozpravě a o tom, jakým směrem se bude tato agentura ubírat. Evropský parlament i národní parlamenty obdrží nedůvěrná hodnocení a stejně tak různé e, pracovní úmluvy, které tato agentura bude mít s ostatními orgány. Také strategické vyhodnocení cílů a také výsledky studií zadávané Europolem. Budeme se snažit parlamentu poskytnout co nejkomplexnější obrázek naší činnosti a tímto ohled, v tomto ohledu také bude určitý přístup k důvěrným údajům. Mm, tyto postupy budou definovány v rámci pracovních postupů mezi Evropským parlamentem a Europolem. Co se týče následného hodnocení hodnocení ex post, tak Evropský parlament i národní parlamenty obdrží všechny zprávy o činnosti a všechny hodnocení a studie zadávané Europolem. Navíc Evropský parlament má možnost eh, předvolat si ředitele Europolu. A to samé se bude týkat i jakýchkoliv meziparlamentních for. A konečně v neposlední řadě ředitel Europol, Europolu bude podávat parlamentu a na, e, zprávu o výkonu svých činností, pokud k tomu bude vyzván. Dále náš druhý cíl, a to sice zajistit, aby Europol pracoval ještě efektivnějším způsobem a podpořil boj proti trestné činnosti. Potřebujeme, bude členských států potřebovat více dat. Jak je formulováno v stokholmském programu, tak Europol by se měl stát jakýmsi evropským centrem pro výměnu informací a analýzu závažné trestné činnosti. V důsledku toho se návrh snaží posílit a vyjasnit povinnosti členských států poskytovat údaje Europolu. Stejně tak jsou tam nastaveny určité pobídky pro cílenou podporu, která by měla usnadnit vyšetřování. Podobně jako to v současné době probíhá i v oblasti europadělku. Konečně eh, povinnosti podávat údaje budou poskytovat Evropskému parlamentu a Národním parlamentu informace o kvalitě a kvantitě údajů poskytován členskými státy. Nicméně data sama o sobě nestačí, nejsou dostačující. A tudíž z tohoto důvodu se snaží návrh také podpořit analytické schopnosti Europolu prostřednictvím nové struktury řízení dat. Návrh podrobným způsobem stanoví účely a cíle, za jakými by měly být data analyzovány, zdroje informací a také je regulováno, kdo může mít přístup k údajům. Návrh dále Eh, uvádí výčet kategorií dat a subjektů dat a pro jaké konkrétní účely mohou být vždy zpracovány. Jakmile tento nový systém bude nastaven, tak Europol by měl díky tomu mít možnost nast- eh, lépe identifikovat vazby a propojení mezi jednotlivými údaji a tím lépe sledovat trestnou činnost, modus operandi, jednotlivé trendy, které se tady vyskytují a také lépe zajistit uchovávání údajů. Dále, aby Europol posílil svou legitimitu v očích evropských občanů, tak se návrh snaží zároveň tady nastavit velmi silné bezpečnostní mechanismy ochrany údajů. Sice konstatujeme, že Europol v této oblasti již má velké zkušenosti, ale zároveň bych chtěla zdůraznit, jaké jsou tady hlavní body v, tom, v této oblasti. Takže za prvé, budou tady velmi detailní, podrobné ochranné mechanismy, které budou jasně definovány v rámci jednoho právního nástroje. E pravidla budou definována prostřednictvím nařízení 45 z roku 2001, které musí plnit veškeré evropské instituce a stejně tak jiné agentury. Zároveň Ovšem, s ohledem na určitou specificitu ochrany údajů v oblasti vymáhání práva, navrhované nařízení stanovuje specifický autonomní režim pro Europol. E, Evropský úřad na ochranu osobních údajů se stane dalším supervizorem pro zpracování údajů v Europolu. EDPS musí splnit veškerá kritéria nezávislosti stanovená prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora. Dále EDPS také bude mít plné vymáhací pravomace, čím se zaří, zajistí plná efektivita tohoto vymáhání. Přístup členských států k osobním údajům uchovávaným Europolem pro operační analýzy je zajištěn nepřímo prostřednictvím systému hit-to-hit. Automatické vyžadování ze strany Českého státu může eh, vést k takzvanému zásahu, k tomu hitu u těchto údajů. Nicméně, konkrétní údaje mohou být mm, podány, poskytnuty pouze na zádosti konkrétní žádosti a za uplatněním příslušných bezpečnostních mechanismů. Europol bude mít také povinnost poskytnout jednotlivcům informace o osobních údajích, které byly poskytnuty. Zároveň se musí zajistit zákonnost zpracování údajů a tudíž tam budou omezené přístupy z důvodu bezpečnosti. Jakýkoliv jednotlivec se rovněž může obrátit na Europol a požadovat kompenzaci za nezákonný přístup ke svým osobním údajům. V takovém případě jednotlivec může eh, rovněž vést soudní řízení vůči Europolu nebo členskému státu, který poškodil jeho práva. Rovněž je potřeba zajistit co nejvyšší ochranu při zpracování údajů poškozených, obětí či svědků, respektive zpracování údajů o těchto osobách je zakázáno s výjimkou, kdy to je zcela nezbytné. Rovněž tak údaje týkající se e, politických názorů, členství, členství v odborových organizacích, e, údaje týkající se pohlaví věku a tak dále. Veškeré citlivé údaje jsou zakázány. Zakotvení Europolu podle Lisabonské smlouvy rovněž znamená, že Europol bude mít možnost vyjednávat dohody o výměně osobních údajů se třetími zeměmi bude mít ale možnost vyměňovat si údaje s organizacemi pro vymáhání práva třetích zemí. Nicméně osobní údaje mohou být předávány třetím zemím jenom na základě mezinárodních smluv uzavřených přímo Evropskou unii či Evropským parlamentem nebo na základě nějakých podobných rozhodnutí ze strany Evropské komise. Pouze v případě zcela e, zásadních bezpečnostních důvodů může být povolen přesun osobních údajů ředitelem Europolu, ovšem vždy na základě individuálního vyhodnocení. S cílem zvýšit efektivitu, tak se Europolu poskytují nové pravomoci v oblasti vzdělávání a školení pracovníků orgánů činných v trestním řízení. S cílem zajistit lepší policejní spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, což je naprosto nezbytné proto, aby toto mohlo fungovat v praxi. Europol takto bude mít možnost realizovat určité vzdělávací a školicí programy, které Evropská komise rovněž navrhuje e, ve svém návrhu. Prost, také bude vytvořen nový odbor, nebo respektive nová složka, která se bude jmenovat Akademie Europolu a prostřednictvím této akademie bude Europol zajišťovat koordinaci vzdělávacích aktivit na všech úrovních, nejenom v oblasti policejních důstojníků, jak je tomu nyní. Všichni pracovníci orgánů činných trestních řízení by měli dobře zbýt obeznámeni s evropskými nástroji, včetně Europolu. Vzdělávání mladých policistů, celníků, ale také již dlouhodobých stávajících policistů, mm, jejich vzdělávání v evropské oblasti pomůže zvýšit efektivitu boje s organizovanou trestnou činností na, na národní úrovni. Zároveň chceme poskytnout odborné vzdělávání o evropských prioritách v oblasti boje, boje s organizovanou trestnou činností, jako je třeba internetová trestná činnost, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi, ale vždy budeme muset vyhodnotit vzdělávací potřeby jednotlivých členských států. Konečně, co se týče zprávy a řízení a povinnosti odpovídat se, tak Europol bude jedna z prvních organizací, jejich právní rámec bude revidován radou, komisí a Evropským parlamentem podle toho decentralizovaného přístupu, který byl přijat v loňském roce. Chtěla bych zmínit několik důležitých kroků v této oblasti. Jednak se mění složení řídící rady, tak aby byl dobře zohledněn dvojitý mandát Europolu v oblasti vynucovacích pravomocí a také vzdělávání a školení. řídící radě bude asistovat vědecký výbor, který bude napomáhat činnosti Europolu a který se bude snažit zajistit co nejvyšší kvalitu a jednotnost vzdělávacích programů. V rámci stávajícího právního rámce ředitele a zástupce ředitele Europolu jmenuje rada. Ale podle nového návrhu toto jmenování bude prostřednictvím řídící rady. A opět ve snaze zvýšit odpovědnost a odpovídatelnost může rada ke slyšení přizvat jednotlivé kandidáty do těchto orgánů. Vím, že jsem již hovořila příliš dlouho, takže tímto vám děkuji za vaši pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a nyní nám zbývá už méně než hodina času na to, aby se vyjádřili všichni členové panelu i poslanci eh, parlamentu, takže žádám všechny o stručnost. V první řadě chci požádat pana zpravodaje Demiru, aby se vyslovil, eh, aby nás eh, spravil se svými úvodními připomínkami. Děkuji. Než eh, pohovořím na toto téma, dovolím si následující návrh. Nebylo by možné vyslechnout radu před tím, než budu mluvit já? Můžeme eh, se zeptat rady, zda by chtěla hovořit jako první. Kdo dnes zastupuje radu? Připraven se stručně vyjádřit jako první. Ano, za předsednictví chci jen říci, že jsme obdrželi dopis od eh, předsedy výboru Líbe ve vztahu k tomuto návrhu a on zvažuje připomínky, které na které bude zodpovězeno velmi brzy. Bude se o tom hovořit na zasedání KEC zítra. A také pravděpodobně na Červnové radě. Ale jinak k tomu nemám co dodat. V tuto chvíli. Děkuji. Takže budete vědět víc zítra a pak po radě v červnu, že? Děkuji. Takže dáváme zpět slovo zpravodaj tedy za těchto okolností, kdy nemáme více informací od rady. Děkuji vám. Takže v tomto případě se pokusím stručně uvést do problematiky. Mám pocit, že je opravdu škoda, že při překladu legislativního textu do jazyku Evropské unie k tomu došlo až včera a teprve na individuální žádost, takže za těchto okolností je těžké pracovat eh, skutečně eh, důsledně a seriózně. Ale neberu to samozřejmě jako eh, nějakou výmluvu. Pracujeme na tom už dlouhou dobu. Zabýváme se možností zahájit tuto důležitou legislativní iniciativu. Máme Evropskou eh, policejní agenturu, to jest Europol. Europol z právního hlediska nemůže být vázán rozhodnutím rady, ale tím pádem je z politického hlediska do značné míry eh, zranitelný, křehký, proto my jsme podporovali tu legislativní iniciativu, která nezačíná, na základě které by Europol získal potřebný právní status podložený nařízením. Děkuji eh, zástupci ehm, komise za prezentaci. A předtím, než budu hovořit o dalších věcech, chci říct si následující. To nařízení má 14 kapitol, 79 článků. A vnáší se eh, do toho ještě další nový prvek v kapitole 3. A to je ta záležitost toho sloučení. O tom se bude jistě hovořit ještě podrobněji. O tomto aspektu, který je kapitole 3 a budeme se tím zabývat i v podbodem 10 našeho vlastního výboru. Ale v tuto chvíli mohu říci jen to, že myslím, že je tu ještě určitý prostor pro zlepšení legislativního textu. Když se podíváme třeba na administrativní eh, radu, výkonný výbor, to je něco, co nebylo zahrnuto v tom rozhodnutí, už si k tomu budeme mít co říci stejně jako ke jmenování eh, ředitele, protože Evropský parlament pochopitelně nebude zasahovat do výběrového procesu. Na základě rozhodnutí rady byly předloženy tři návrhy na ředitele, tři jména kandidátů. Na základě toho, co teď předkládá komise, by byl pouze jeden nebudeme z kraje k tomu nic říkat, ale jistě chceme něco říct si k roli parlamentu v celém procesu jmenování. Ne pokud jde o to samotné výběrové řízení, ale o, k tomuto specifickému jmenování. Důležitý je parlamentní dohled. Myslím, že to je aspekt, který by se měl v legislativním aspektu dále zlepšit. Neboť si přejeme mít účinný parlamentní dohled, ne to, o čem hovořila paní Amici, jako ex ante a ex post kontrola. Měli bychom tam mít naprosto jasně nastavené znění, protože je tu parlamentní dohled ale také dohled ze strany národních parlamentů. Budeme to muset pečlivě přeskoumat, aby to byl dohled skutečně fungující. Také něco říct k tomu, jak se bude nakládat s těmi informacemi jako takovými, protože to je konec konců jádrem práce Europolu. Europol dostává informace a proto si myslím, že Eh, nařízení by eh, Europolu dalo větší sílu a způsob, jim se zpracovávají data, jak se analyzují, bezpečnost toho procesu, to všechno musí být eh, předmětem potřebných záruk a zajištění. Chceme větší ochranu a posílení Eh, tedy ochrany osobních údajů. Nyní poprvé je zmíněna eh, role EDPS. A než eh, budeme analyzovat konkrétní připomínky, tak bych rád řekl toto. Jistě jsou někteří kolegové, kteří eh, se tím budou zabývat v roli stínových zpravodajů a těm bych chtěl říct, že jsem plně k dispozici. Můžeme zorganizovat libovolný počet neformálních zasedání v zájmu nalezení dohody, abychom eh, překlenuli různé názorové rozdíly zejména je důležité mít nějaký jasný časový uh, horizont. Lhuty musíme také vzít v potaz Europol, budeme muset dokončit naši práci předtím, než skončí volební období. Jak říkám, jsem vám k dispozici, jsem ochoten s vámi spolupracovat. A nyní uh, bych mohl reagovat na některé z těch věcí, které řekla paní Amiči. Jsem rád, že ona, zrovna ona, zastupuje komisi, protože je skutečně profesionálkou, zná ze velmi dopodrobna všech, celou problematiku a pro mě je eh, skutečně ctí, že můžeme už nějakou dobu spolupracovat. A teď, si mohu říct si něco k té samotné problematice. Takže nejprve právní rámec. Nebudu hovořit o tom, jak to vzniklo, o tom původu, ale nepochybně budeme mít eh, zástupce nebo agentur CEPOLu, kteří se musí vyjádřit článkům 87 a 88 může být vznesena otázka, užitečnosti těchto článků. Jinak souhlasím s paní Amici v tom, že musíme posílit parlamentní dohled. A pokud jde o druhý cíl, to znamená efektivnější potírání zločinu a lepší spolupráce s členskými státy, tak to se domnívám, že je naprosto stěžení v rámci posilování struktury Europolu samotného. Potřebujeme právní strukturu, která je skutečně odolná, robustní, z hlediska analyzování údajů, zejména osobních údajů. Potřebujeme tedy nějaký systém ochrany osobních údajů, který bude funkční, který bude tedy daleko solidně, i daleko solidnější z hlediska um, určitých bezpečnostních prvků. A nyní bych eh, řekl stručně ještě pár slov ke školení. Asi by bylo lepší, kdybych si ponechal připomínky k tomuto bodu až na příští diskuzi, abychom nejprve slyšeli, co nám eh, řeknou zástupci Europolu, CEPOLu, příslušných eh, řídit správních rad, ale mohu vám říci eh, již nyní, že jsem proti sloučení. Ale i když jsem proti navrhovanému sloučení, mu jsem připraven o tom hovořit, naslouchat připomínkám A samozřejmě vždy existuje určitý manévrovací prostor pro diskuzi a posílení náležitého statutárního právního rámce, kterou obě agentury vyžadují. Že to je z mé strany zatím vše na, v reakci na komisi a pokud jde o radu, tam nemohu než vyslovit politování nad tím, že k tomu mají tak málo co říct. Jestliže přijde rada řekne, že studují dopis a připomínky, že budeme muset čekat pak do června. Já si myslím, že tedy osoba, která hovořila za předsednictví a opravdu ne, se příliš nepředvedla, tohle je záležitost, která trvá už nějakou dobu, vyslechneme zástupce Europolu a CEPOLu, je to něco, co je přeskoumáváno členskými státy v radě. Obdrželi jsme reakce od 16 členských států, čili stěží, můžeme říci, to je něco, čím se budeme eh, zabývat až zítra a pak odpovíme na dopis Lopez Aguilar. Takže já chci předsednictví říct, že musí přijmout určitý závazek a nemůže jen říkat, však se uvidí a uvidíme, co bude zítra. Ano, děkuji za vaše velmi eh, jasnou, vaš, vaši velmi jasnou pozici k této otázce. Je důležité začít diskuzi. A nyní jako první chci požádat pana Mahoneho, který je, je tu zastupuje um, správní radu Europolu. Děkuji, děkuji za eh, možnost vě, oslovit výbor eh, ohledně navrhovaného sloučení Europolu a Cepolu. Na úvod si říci, že řídící rada Europolu již diskutovala na toto téma na nedávných zasedáních. Ještě neproběhla plná debata s komisí, proto Cokoliv řeknu je pouze předběžné. Ale později po zasedání rady 22. a 23. května tomu mohu eh, dát i písemně. Po zveřejnění 27. března 2013 tedy tohoto návrhu jsem zvážil tuto záležitost a pověřil jsem sekretariat, aby schromáždil komentáře týkající se navrhovaného sloučení obou agentur. Na základě 18 příspěvků, které máme, je jasné, že stávající pozice není vstřícně nakloněna tomuto sloučení. A já teď předestřu hlavní důvody. Dvě je, agent, tyto dvě agentury mají e, zásadně jiné eh, mise a úkoly, které se nepřekrývají. CEPOL má aktivity, které jdou nad rámec Europolu, včetně prevence, eh, včetně přeshraniční eh, dimenze zlepšování znalostí policejních představitelů, poskytování školení ve věci demokratických práv, zejména práva na, na právní obhajobu a ochranu a e, toto všechno jsou věci, které by teď byly připsány tedy Europolu, jsou to příklady e, úkolů CEPOLu a ty jdou nad rámec mise Europolu na základě článku 88, kdy má tedy podporovat kroky členských států, policejních orgánů a dalších služeb v rámci jejich vzájemné spolupráce při předcházení a potírání organizovaného zločin, zločinu terorismu a dalších forem zločinu, které spadají pod unijní politiku. Takže převedení politiky CEPOLu pod Europol by mělo, mohlo ovlivnit kapacitu, schopnost Europolu plnit své základní úkoly, které byly Europolu svěřeny. Vzhledem k tomu, že boj s organizovaným zločinem je předmětem eh, pozornosti, eh, může pak, eh, mohlo by pak dojít na základě tohoto sloučení k určitému upozadění některých, některých úkolů. Navíc jsou potřeba konkrétní dovednosti, znalosti pro a školení a budování kapacity by mělo zůstat eh, v rukou samostatné agentury. Společný eh, přístup Komise Rady a parlamentu o decentralizovaných agenturách předpokládá, že slučování agentur by mělo být eh, proto v potaz pouze v případě překrývání úkolů. Ale tak tomu není u Europolu a Cepolu. A je těžké si představit, jak by to mělo být synergické jak by pak v této širší struktuře mělo docházet ke koordinaci práce. Řada delegátů rovněž vyjádřila obavy nad tím, jestli by e, přineslo toto součení vůbec jak nějaké úspory, protože výpočty, které komise dala k dispozici, nejsou dostatečně podrobné a neberou v potaz dopady, které náklady, které by byly potřeba z hlediska tedy dodatečných lidských a finančních zdrojů. Kromě toho ještě existuje obava, že nesplnění potřebných eh, nároků z hlediska lidských zdrojů by pak mohlo ohrozit plnění úkolů jak Europolu, tak CEPOLu. Jakožto Evropská agentura CEPOL spolupracuje s Europolem tam, kde je potřeba spolupracuje také s členskými státy a dalšími evropskými agenturami. A sloučení může snížit viditelnost CEPOLu, protože bude sloučen s prioritami politického cyklu. To může snížit také eh, vliv eh, členských států, tedy z hlediska školení a z hlediska vytvoření um, plné eh, možnosti školení a vzdělávání. A aktivity jsou konec konců koordinovány i s dalšími agenturami, jako je například Frontex. Klíčové úkoly Europolu se zaměřují na spolupráci v, v, v oblasti eh, policejní aktivity a ne školení. Cepol a Frontex by tudíž měli plnit klíčovou úlohu ve školení policejních představitelů a pohraničníků. A tím se dostávám k otázce proč by neměl být předmětem sloučení také Frontex? Mandát Europolu by nebyl konzistentní článkem 88 smlouvy o fungování Evropské unie, kde se říká, že Evropská, Evropský parlament a rada bude stanovit strukturu a úkoly Europolu, ale žádné školení eh, není mezi úkoly, které mají být svěřeny agentuře Europol. Jistě, že spojování agentur může mít eh, výhody tam, kde jsou určité synergie, v tomto případě je to sporné. Dále nedostatek konzultací s řídící radou, zejména pokud ze strany komise komise eh, dává tedy základ z hlediska aktualizací komise o novém nařízení. Komise si nikdy nevyžádala názory řídící rady v této věci. Chci ještě jednou zopakovat, že toto jsou názory řídící rady, delegátů řídící rady, které byly obdrženy písemně, které jsou zatím předběžné, dokud nebude celá záležitost podrobně probrána. Děkuji. Líbí se mi vaše překla, eh, představa, že by i Frontex mohl být pod jednou střechou. A nyní eh, zástupce řízí řady, eh, rady CEPOLu, který je... Honorable members of the committee, ladies and gentlemen. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Správní rada této akademie bere na vědomí návrh sloučit Europol a CEPOL. Během 21 setkání právní rady jsme konstatovali následující. A mám zde zhruba pět bodů. Fúze Europolu a CEPOLu není žádoucí. Za prvé, tato fúze by vedla k tomu, že nezbytná spolupráce s Národními policejními akademie by byla mnohem obtížnější, přičemž se jedná o důležité strategické partnery při pořádání jednotlivých seminárů, seminářů. Hlavní kompetence a struktura a e, mezi partnerskými organizacemi v jednotlivých členských státech se velmi liší, co se týče systému zprávy a řízení. Za druhé, navrhované přeřazení pracovníků do operačních oblastí není realistické. Stávající pracovní zátěž administrativních pracovníků bude muset být pokryta i do budoucna. Není možné předpokládat, že stávající pracovní zátěž bude jednoduše absorbována pracovníky Europolu. Navíc nebyly provedeny žádné zásadní výpočty, eh, co by si vyžádaly alokace těchto pracovníků. Komise nic takového neprovedla. Za třetí, žádné úspory další, nejsou, není možné předpokládat žádné další úspory vyplývající z struktury CEPOLu, protože k různým úsporám docházelo již během mnoha posledních let. Za čtvrté, Rostoucí náklady evropských vzdělávacích aktivit souvisí s následujícím. Doposud aktivity CEPOLu více méně byly organizovány členskými státy a členské státy také nesly více méně všechny náklady není možné očekávat, že by se takto efektivní pořádání národních seminářů dalo realizovat i po této fúzi. A za páté, efektivní spolupráce mezi CEPOLem a Europolem nyní funguje velmi dobře. Čili to je v podstatě další argument proti sloučení. Spolupráce mezi Europolem a CEPOLem a stejně tak ostatními orgány v této oblasti zajiš, zaručuje, že jsou zajištěny potřebné výsledky. Eh, tudíž správní rada Cepolu by ráda vyjadřila své stanovisko proti fúzi těchto dvou organizací. Stávající členové správní rady i budoucí členové by rádi vyjádřili své společné stanovisko. Takto bylo přijato 20. března výraznou většinou správní rady CEPOLu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a dále bych chtěla požádat pana Bánfiho, ředitele CEPOLu, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedkyni. Vážení členové výboru LIBE, dámy a pánové, já bych také nejprve chtěl poděkovat za příležitost účastnit se dnešního jednání a podělit se s vámi o názor správní rady CEPOLu, jak je tady ostatně již nyní sdělil pan Fenning. V této chvíli je velmi obtížné mm, zabránit určitému opakování toho, co tady již řekli oba ředitele jednotlivých správních orgánů víceméně mi vystříleli všechny zbraně. Takže já jenom mohu tak trošku doplnit to, co tady již bylo řečeno. Jak již tady zaznělo, během posledních tří let od roku 2010 CEPOL vzal na vědomí potřebu změn a došlo tedy k opravdu největším změnám v naší historii, včetně víc výrazného vylepšení, které také vedlo k velikým úsporám eh, došlo ke snížení nákladů o nějakých 60 A také došlo ke snížení setkání správní rady z pěti na dvě. Také jsme přeorganizovali různé pracovní skupiny a tak dále, tudíž jsme zajistili výrazné zjednodušení naší řídící a správní činnosti. Za druhé, Provedli jsme alokaci uvolněných finančních prostředků na to, aby došlo ke zvýšení efektivity Evropské policejní akademie. Víceméně se stejným rozpočtem se nám podařilo zvýšit počet, počet účastníků vzdělávacích aktivit z nějakých 2000 přibližně na 6000. Také, co se týče technologických prostředků, došlo k velkému vylepšení. Eh, díky tomu v období 2011 až 2012 jsme měli více studentů ve virtuálních třídách než v klasických třídách. Také došlo ke zvýšení odpovědnosti, povinnosti odpovídat se na straně CEPOLu, což byla jedna ze slabina, bylo to v minulosti kritizováno Evropským parlamentem, tak i v této oblasti došlo k výraznému zlepšení. Chtěl bych vás informovat o tom, že v roce 2012 v CEPOLu proběhlo celkem šest auditů, čím se celkový počet auditů za poslední tři roky e, představuje 14. Tak myslím, že my jsme asi nejvíce auditovaná evropská agentura, ale s potěšením konstatuji, že všech 14 auditů konstatovalo, že CEPOL funguje řádným a zákonným způsobem. Dále, co se týče e, takové té další základní filozofie CEPOLu. Budeme se snažit o vylepšení koherentnosti naší práce. Myslíme, že jsme plně zaintegrováni do institucionální struktury a máme dobře nastavené vazby s radou, komisí a také s ostatními subjekty v rámci JHA. Snažíme se tedy zajistit, že naše odborné a vzdělávací aktivity jsou plně v souladu, odpovídají jednotlivým potřebám, nedochází k nějakému překrývání a vycházíme z příslušných strategií. Také se účastníme prac, pracovních aktivit, respektive dobře spolupracujeme s ostatními, eh, s ostatními agenturami a subjekty v tomto rezortu. A také bych chtěl zmínit příkladnou spolupráci mezi Europolem a CEPOLem minulosti jsme nikdy neměli tak dobrou spolupráci, kterou se nám podařilo nastavit během několika posledních let. Velice oceňujeme profesionální přístup Europolu, který se nám snaží potvrdit to, že naše vzdělávací aktivity odpovídají těm stávajícím potřebám v oblasti boje s trestnou činností a také se snažíme zajistit, že více než těch 800 školitelů, kteří se podílejí na vzdělávacích aktivitách, každý rok, tak, přibližně, tak z těchto 800 přibližně 40 poskytuje Europol. Rovněž tady zaznělo, že dva mandáty těchto dvou agentur nejsou stejné, jsou odlišné. Portfolio CEPOLu mm, zahrnující přibližně mm, eh, respektive není možné předpokládat, že nějakých 70% naší mm, zátěže, která je tedy alokována na vzdělávací a školicí aktivity, že toto všechno převezme Europol, protože do mandátu Europolu toto v současné době vůbec nespadá. Dámy a pánové, eh, máme dohodu mezi Europolem a CEPOLem, která reguluje a upravuje vzdělávací aktivity, které organizujeme do budoucna. Snažíme se reagovat na stále rostoucí požadavky a poptávku jednotlivých organičních systémů řízení. Čili já bych na vás chtěl apelovat a chtěl bych vás opravdu požádat, abyste pečlivě zvážili, zda tyto úspory jsou proveditelné a reálné, protože musíte mít na paměti, že investice do vzdělávání jsou investice do budoucí bezpečnosti Evropy. Děkuji mnohokrát. A nyní bych dala slovo panu Wainwrightovi, řediteli Europolu, aby se k této věci vyjádřil. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Co se týče návrhu naříz, tohoto nařízení, tak měl bych k tomu několik obecných poznámek. Samozřejmě ještě k tomu budou další debaty. Ale chtěl bych říci, že Europol v nadcházejících měsících je připraven s tímto výborem co nejvíce spolupracovat a zejména také s panem zpravodajem, když se bude projednávat toto důležité nařízení komise. V Europolu můžeme podpořit hlavní zásady eh, vycházející z tohoto nařízení, tedy co nejvíce zlepšit operabilitu a efektivitu práce těchto agentur a také zajistit eh, účinnou a efektivní zprávu a řízení. Je tam jistě celá řada zajímavých návrhů, které se objevují ve sdělení komise, která se ubírají tímto směrem zejména zlepšení efektivity práce agentury, která se musí potýkat stále s obtížnějšími a komplexnějšími výzvami v oblasti organizované trestné činnosti. Co se týče bezpečnostních mechanismů a pojistek, tak to musíme ještě prostudovat podrobněji. Jsou tam některé návrhy, které jsou velice nové a které by přinesly výrazné změny stávajících systémů ochrany osobních údajů které fungují velmi dobře nyní a my musíme zajistit, že takovéto změny by ve finále nevedly ke snížení efektivity a účinnosti těchto práce a systémů. Nicméně ještě jednou říkám, bude se to všechno ještě projednávat v parlamentu a na radě. Co se týče toho návrhu fúze, mm, mezi Cepolem a Europolem, tak mě už nezbývá toho mnohé nového říct e, po té, co tady hovořili předchozí tři řečníci názor řídícího orgánu Europolu jste ji slyšeli a můj názor se od něj neliší. Já možná k tomu jenom doplním některé praktické technické informace, které by mohly být přínosné pro vaši debatu. Jak ji řekl pan ředitel Bánfy, jistě je potřeba podpořit eh, posílený vzdělávací rámec, rámec odborné přípravy na odborné na evropské úrovni, ale nejde předpokládat, že toto bude zajištěno fúzí mezi CEPOLem a Europolem. Nicméně já chápu návrh komise tak, že je zde snaha o zlepšení efektivity odborné přípravy orgánů činných trestním řízení. Hmm, stejně tak Evropská policejní akademie a tak dále. My víme, že v současné době zatím ještě Mm, tady není dostatečné povědomí a informovanost o vzájemné policejní spolupráci. Já se s tím setkávám na každodenní vázi, že často lidé nejsou plně seznámeni s prací Europolu, nejsou seznámeni s tím, jakým způsobem přispívá k evropské spolupráci v této oblasti. Takže je potřeba tady budovat tu kulturu, to povědomí mezi evropskými vyšetřovateli. Ale je tady celá řada různých strukturálních možností a řešení. Souhlasím s panem ředitelem Banfim, který říká, že v současné době spolupráce mezi Europolem a Cepolem je velmi dobrá. My v současné době se podílíme na realizaci asi 30% kurzů, které nabízejí. Dojde k větší synergii, když bude provedena fúze, tak možná ano, některé přínosy ta racionalizace bude mít, ale jestliže skutečně padne rozhodnutí, že ta fúze by měla být provedena, tak to, jakým způsobem se ta fúze bude realizovat, by mělo být velmi pečlivě promyšleno a zváženo. Jak to tady říkali pan předseda z řídícího orgánu Europolu. Musíme zajistit, že eh, z těch úkolů se nestanou úplně nové úkoly pro Europol, aniž by proto tato agentura dostala nové zdroje. Co se týče praktických aspektů této fúze, tak jestliže skutečně zákonodáci rozhodnou, že ta fúze má proběhnout, tak eh, v praxi musíme vzít v potaz celou řadu věcí, jako například eh, prostorové dispozice, tedy abychom měli k dispozici dostatek prostor. Když si představíte, kde my nyní sídlíme, tak dobrá, možná bychom tam ještě nějaké další lidi dostali, ale bylo by to velice obtížné. Naše kapacita je nějakých 865 lidí, to je kapacita nového ředitelství v Hágu. V současné době tam máme nějakých 750 lidí, čili ano, ještě volné místo tam je ale do konce týdne tam těch pracovníků bude mít nějakých 750, 760. Takže hypoteticky tam máme ještě volných nějakých 100 míst. Ale komise předpokládá 54 nových míst pro AC3 a dalších 40 pro tu fúzi. Takže tím se víceméně dostáváme opravdu na samou hranici toho, co je ještě možné tam dostat tak nevím, jak by tohle v praxi mohlo fungovat. A konečně závěrem bych chtěl říci, ehm, a to považuji za možná i nejdůležitější bod vystoupení našeho pana předsedy, a to sice musíme zajistit zachování hlavních činností Europolu, tedy mezi složková spolupráce mezi členskými státy, takže opravdu je potřeba velmi pečlivě promyslet, jaké dopady by ta fúze měla a aby nás neodvedla od našich klíčových úkolů a činností. A musíme zajistit, že ve finále z toho budou mít přínos všichni, že z toho bude mít přínos celá, celé společenství. Děkuji. Děkuji a nyní chci dát eh, příležitost eh, všem poslancům, poslankyním. Prosím, Pane Weidenholzer, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ona je to taková velmi zvláštní diskuse, kterou zde vedeme. Na jednu stranu jde o Europol a o legislativu, která už zde měla dávno být. Těší mě velký optimismus zpravodaje, že se to možná ještě stihne během současného legislativního období. Ono by to bylo i nezbytné, protože význam Europolu je obrovský a Europol znamená skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Je důležité i pro naše občany, aby věděli, že Europol pracuje dobře, funguje dobře, znamená to také bezpečí a znamená to i takové posílení postoje, že Evropa přináší něco pozitivního, proto je tato legislativa důležitá. Také vítám, že Europol bude podléhat kontrole Evropského parlamentu, že se zlepší spolupráce. Nechci to nyní rozebírat do detailů, ale jaké, také je důležité se eh, náležitě věnovat eh, ochraně osobních údajů, že se tak děje, že je důležité zde uvažovat o tématech, jako je například hit, no-hit systém při zprostředkávání dat jednotlivých členských států. To je velice důležité, také to posílení role Evropského eh, inspektora osobních údajů. To vše je třeba také vidět v souvislosti s diskuzí o balíčku o osobních údajích. Je zde celá řada důležitých věcí, kterých bychom měli dosáhnout a dosáhnout jich rychle. Například také to, aby se dohodl Evropský parlament s Europolem o věcech, které mají zůstat v utajení. A když zdvořile vyjádřeno, jsme už velmi spoždění v těchto věcech, tak proč se to najednou zatíží ještě dodatečnou problematikou, o níž samozřejmě lze diskutovat, vždy lze diskutovat o fúzích agentůru, vždy lze diskutovat o úspoře nákladů, ale musíme si také vyslyšet, co říkají ti, kdo jsou tím dotčeni. A proto bylo velmi důležité, že zde dnes vystoupili se svými příspěvky a poukázali na to, že by měla být důležitá hlavně nezávislost těchto institucí. A když jsme před velkým časovým tlakem, tak je škoda, že se to zatěžuje ještě další problematikou a vytváří se uměle problém, který by zde možná jinak vůbec nebyl. Možná by bylo bývalo lepší, kdyby se tyto dva legislativní akty oddělily, projednávaly paralelně, s tím, že by se nechala otevřená možnost případné fúze bylo by to mnohem smysluplnější a mohlo by se to podvést pak třeba k nějakému pozdějšímu datu. Takže mě to poněkud udivuje, protože také spíše věřím v to, že bychom tuto záležitost měli chtít vyřídit rychle a že zde panuje obecný zájem o rychlé vyřízení. Děkuji. Děkuji. Paní Matě, prosím. Pak ještě mnoho dalších prosím maximálně dvě minuty, jeden a půl, aby všichni měli šanci se vyjádřit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mě skutečně líto, že jsem tady nebyla u příležitosti prezentace. Je to každopádně diskuze, která je, kterou považuji za nesmírně důležitou. Bohužel jsme museli hlasovat na výboru Krym o zprávě, která je rovněž velmi důležitá. Dostanu zprávu o tom, co se tady říkalo, co se dělo. Takže k tomu, co říkal Europol, jistě musíme zaručit nezávislost této struktury, která odvádí vynikající práci, nikdo o tom nepochybuje, slouží to bezpečnosti občanů. Víte co, si myslím o vaší práci, o práci všech osob, kteří eh, pracují v jeho agentuře a bezpečnost občanů je něco nespochybnitelného. Europol se bude muset samozřejmě vyvíjet, protože když vidíme zprávu, kterou předkládáte v Líbe, nebo zprávy, jsou to zprávy často dramatické a jistě vám dáme v budoucnosti další prostředky. Pokud jde o CEPOL, víme o vaší práci, paní Bonfi, pane Bonfi, na základě materiálu z Kokobu i z Líbe. Postavil jste tuto agenturu na nohy, myslím, že by měla zůstat nezávislou, protože CEPOL i Europol jste tedy agentury, které jsou, se vzájemně doplňují a podle mě máte také mít určitou záruku nezávislosti. Já chápu, jaké jsou potřeby komise, že jsou tu určitá nutnost omezení rozpočtových prostředků. To je něco, co se týká všech národních i, nadna, i evropských institucí. A parlament naslouchá tomuto poselství komise. Možná bychom mohli najít nějaké řešení, jsme otevřeni, připraveni vyhovět komisi najít nějaké řečení, řešení, ale ta stoprocentní úplná fůze mi přijde, že není dobrá ani pro parlament, ani pro občany, ani pro eh, školení policie z dlouhodobého hlediska, abychom eh, zajistili dlouhodobé fungování policie eh, brzké době 28 členských států, tak to na, eh, řešení komise, zejména s ohledem na první studii, zdá se, že to nejhorší možné řešení. Musíme najít řešení, které vyhoví jak komisi, tak i skutečné potřebě bezpečnosti občanů, aby byla zaručena nezávislost Europolu a CEPOLu. Doufám, že nakonec se to podaří. Děkuji. Děkuji. Paní Ernst? Já vielen Dank. Děkuji vám. Musíme se položit otázku, co vlastně si slibujeme od toho nového nařízení Europolu. Cíle můžeme mít různé, ale co je tedy to rozhodné? Tak já bych řekla, dobrá, potřebujeme efektivní, transparentní policejní spolupráci, ta musí existovat, to je jasné, předtím se nesmíme uzavírat, ani my se předtím neuzavíráme, to je potřeba. A pod tímto aspektem si musíme říci, zda fůze by byla prospěšná nebo ne. Já si myslím, že ne. Protože pokud rozšíříme mandát Europolu, musíme probrat mandát Europolu. A nebo řekneme, policejní odborná příprava už není tak důležitá a vzdělávání a zůstaneme jenom u těch 30%. To si určitě nikdo nepřeje. Za druhé, co bych mohla říci na, na, za naši frakci, my si nepřejeme nějakou černou skříňku a zatím je Europol Eh, takovou velkou černou skřínkou nebo jednou z velkých černých skříně, s nimiž máme co dočinění a ochrana osobních údajů také zde hraje nesmírně důležitou roli. Já nevím, vy se zde vždy odvoláváte na nařízení z roku 2001. No dobrá, to je zajímavé, ale já si myslím, že musíme jít také ruku v ruce s balíčkem o ochraně osobních údajů a zde to úsilí nějak nevidím. Já si myslím, že to nařízení může vzniknout teprve tehdy, až vznikne také ten balíček o ochraně osobních údajů a to je pro nás velice důležité, protože to může mít také významné dopady. Zástupkyně komise také uvedla, že souhlasí s tím, aby Evropský parlament dostával všechny zprávy. Výborně, to se mi líbí, ale co to tedy vlastně znamená? A co znamená nařízení například v souvislosti se SWIFTem? My jsme před chvíli o tom diskutovali a zjistili jsme, že Europol je proti tomu, aby se takovéto zprávy zveřejňovaly z velkých částí, stává se z toho potom tajná zpráva, tajný dokument. Myslíte si, že se něco změní nebo se něco nezmění? Takže témata týkající se transparentnosti a ochrany osobních údajů, to jsou témata, o která máme velký zájem. A to je vlastně vše, co jsem zatím chtěla říci. Děkuji. Paní Kinga Gao. Já se domnívám, že to bylo opravdu nesmírně zajímavé, ty informace, které jsme od vás obdrželi. Děkuji, za, že jste se dostavili. Mohu říct jen to, že všichni máme zájem na eh, eh, rostoucí účinnosti policejní spolupráce v Evropě. A lidé vědí o nových možnostech spolupráce. Takže jistě, že Europol potřebuje zdroje, aby plnil svůj mandát. Eh, domnívám se také, že pokud je bude skutečně efektiv, má být skutečně efektivní policejní spolupráce, potřebujeme k tomu i školení. Protože to je základem jakékoliv další spolupráce. Pokud něco už funguje, a my jsme slyšeli, že to funguje, je to efektivní. Nerozumím tomu, nechápu, proč bychom eh, měli zkoušet něco nového, něco, co není stoprocentně jasné, zda bude fungovat či ne. Proto si myslím, že to spojení by nebylo dobrou variantou. Souhlasím s předřečníky v tom, že by to dokonce mohla být nejhorší možnost. Pokud něco tady funguje, funguje to dobře, měli bychom se toho držet a měli bychom to povzbuzovat. A ne se snažit působit problémy, když ty problémy už jsou vlastně vyřešené. Děkuji ještě další dva řečníci, pan Sylvie Guillaume a pan Albrecht. A já bych si dovolila ještě uvést něco na závěr. Jen velmi rychle, protože hodně už bylo řečeno. Říká paní Guillaume. Takže, jak říkám, bylo tady poměrně zajímavé, eh, zajímavé vhledy, otevření eh, očí. Eh, přispěla bych rovněž k této diskuzi. Trochu se domníváme, že otázka zlepšování fungování, tedy oproti fúzi, vzhledem k tomu, že vůči té fúzi jsou spíše negativní názory a náhledy, takže já si kladu otázku, jestliže, jestliže jediná motivace je finanční, tak to možná není úplně na výši. Zvláště protože se dají najít úspory i nějaký, někde jinde, nějaké optimalizace. Takže jediná, jediné té, to téma té fůze, jestliže to je ta červená linie naší e, diskuze, mohli bychom se dále bavit spíš o tom, jaké jsou jiné způsoby lepšení spolupráce, jaké další věci by se mohly dělat a jak by se mohly tyto dvě struktury vyvíjet do budoucna, jak zlepšit, zlepšit jejich fungování. Thank you very much, chair. Děkuji. Děkuji všem, že jste se dostavili, stejně jako paní Matias, i já se omlouvám, že jsem se dostavil pozdě, musel jsem být na výboru Krym, kde se také zamýšlíme nad budoucností naší práce na téma organizovaného zločinu, nad otázkou našeho dohledu. Rád bych se vyjádřil zejména k otázce ochrany údajů. To je samozřejmě klíčový prvek nařízení Europolu. A já se domnívám, že Europol získává důvěru právě ze silných pravidel na ochranu údajů, když se snažíme posilovat informační výměnu mezi policejními orgány a Evropou, musíme mít společné standardy. Proto nařízení o Europolu nemůžeme vnímat samostatně, odděleně od směrnice na ochranu osobních údajů kterou máme rovněž na stole. Proto apeluji na všechny, abyste trvali na tom, že se členské státy musí dohodnout na závazných normách. Myslím, že to je předběžná podmínka. Tak to také vnímáme jako my stíny, stínoví zpravodajové. Je to předběžná podmínka, tedy abychom uspůsobili tuto směrnici předtím, než budeme posilovat informační výměnu, protože policejní orgány ve všech členských státech musí mít důvěry, důvěru v systémy do ostatních členských států, proto potřebujeme závazné normy. Proto prosím, snažme se spolupracovat, abychom pokročili v těchto dvou věcech. Je to, jak říkám, předběžná podmínka, je to zapotřebí. Ze strany parlamentu na tom budeme trvat. A ještě mi dovolte poslední větu. K Souhlasím s tím, co zaznělo z úst kolegů. My vnímáme hodnotu nezávislého ne, CEPOLu, a když jde o posílení e, rozpočtu, to je priorita našeho rozpočtu. A jestliže máme vynakládat stovky milionů pak samozřejmě máme méně prostředků na dobrou práci společných eh, vyšetřovacích týmů v Evropě. To musíme zohlednit, když hovoříme tedy o našem rozpočtu. Děkuji. A já bych si jen dovolila pár dalších připomínek. Máme tady dvě dobře fungující instituce a proti tomu návrh, který je pro nás všechny tedy významný, který by měl být dotažen do konce mandátu. Čili co, co, co, čeho jsme tu svědky? Komplikujeme si život eh, touto myšlenkou sloučení, která nebyla dobře připravena, neslyšela jsem žádný argument ve prospěch tohoto sloučení v průběhu této diskuze, která byla trošku, která přesáhla hodinu. Jediný argument, že by to mohlo ušetřit nějaké peníze, ale to, ani to není dostatečně přesvědčující. Takže Myslím, že bychom se měli zbavit tohoto návrhu, smést ho ze stolu, posunout se dál. Jsou tu mnohem jsou tu další mnohem, velice důležité aspekty z hlediska ochrany osobních údajů a zlepšení operační kapacity Europolu. Myslím, že zazněly důležité názory a teď by mě zajímalo, Co na to řekne pan zpravodaj na závěr, předtím tedy, než uzavřeme tuto část naší rozpravy. Takže prosím vás, abyste si vzal slovo na závěr. Senora prezidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se opravdu velice vážím zpráv, které prezentovali. CEPOL a Europol, jak na úrovni eh, řídících ředitelů, tak na úrovni další. Zazněla zde celá řada argumentů, které jsou proti fúzi. A u většiny argumentů je tomu tak, že mají opravdu velký, vysoký stupeň racionality. Dalo by se to shrnout takto. Na jednu stranu jde o účinnost obou agentur, která se osvědčila, a také o potřebu zvýšit tuto účinnost. I o tom není pochyb. Je přece logické, když obě tyto agentury odděleně fungují dobře, tak bychom se neměli pouštět do nějakých e, dobrodružství týkající se fůze a nejasné budoucnosti. A Přičemž ty návrhy, které zde zazněly, se nezdají být úplně solidní a to ze dvou hledisek. Za prvé, nejsou úplně solidní, co se týče možnosti úspor, očekávaných úspor, není úplně jasné, zda a kolik úspor lze očekávat a také není jisté, zda koordinace a kooperace, která momentálně funguje dobře mezi těmito agentury, může být nadále tak výrazně zlepšena prostřednictvím fůze. Dovolání se na článek 88 je také dosti pochybné, to zde chci jasně vyjádřit. To už by zde musel být více než pádný právní důvod, aby se to celé odvozovalo výhradně z článku 88. Protože zde jde o vzdělávací funkci a já si myslím, že je to argument, který by bylo možné aplikovat i v souvislosti s jiným článkem týkajícím se vzdělávání a odborné přípravy. E, velice se cením toho, že jsou všichni ochotně spolupracovat s komisí, také si cením ochoty Europolu organizovat další neformální jednání, pokud je to nezbytné. Já rád bych zde reflektoval Eh, dvě otázky a také předložil k reflexi kolegům. Za prvé, je obecně známo, že na jaře příštího roku eh, chce Velká Británie říci stop. Chceme si, měli bychom si říci, zda jsme proti. Zdá se, že asi jsme proti potom musíme tady najít nějaké jiné místo. Říkám to zde proto, protože Rob uvedl, že jeden z problémů, který má Den Haag, je právě prostor. Otázka prostor. Takže to je téma, které musíme vyřešit. Také děkuji za komentáře všem kolegyním a kolegům. Zvláště pak eh, z frakce SAD i z ostatních frakcí, které zde vystoupily. Také děkuji zpravodajce ze sociální demokracie a myslím si, že nám to zbytečně komplikujete, když budeme usilovat o fúzi. Já plně souhlasím s tím, co zde řekla Veronik Matěj. Absolutní fúze se nezdá být je dobrou volbou, proto bychom měli zvážit jiné alternativy. A i já se domnívám, že absolutní totální fúze by nebyla dobrým krokem. Další z kolegů se ptal, zda tato fúze vůbec je nějakým způsobem oprávněná. A pan Albrecht eh, se ptal na něco podobného. Také otázka ochrany osobních údajů a nařízení o Europolu. Neměli bychom je podrobit nějakému širšímu rámci. V rámci diskuse, která se nyní vede v Evropském parlamentu a sice diskuse o ochraně osobních údajů, kde právě pan Albrecht je také zpravodajem. Paní Kinga Gál zmínila význam spolupráce v rámci Europolu a poukázala na něco, co vlastně je samozřejmostí. Když spolupráce funguje dobře, tak by se na ní nemělo nic měnit. Vážená paní předsedající, já už se dostávám k závěru svého projevu. Fúze znamená jenom vznik dalších problémů. Souhrně lze říci, že jsem zde neslyšela jediný argument, který by byl pro sloučení těchto dvou agentur. Jistě je třeba učinit další pokrok eh, v oblasti ochrany osobních údajů, protože zde hovoříme o tématu bezpečnosti. Děkuji tedy všem za jejich připomínky, které jsou pro mě nesmírně užitečné. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji všem našim hostům, kteří se účastnili této dlouhé rozpravy ale budeme v ní ještě dále pokračovat, jak budeme řešit tento legislativní návrh. Nám tady zbývá ještě další pořad jednání, takže tímto se s vámi rozloučím a budeme hned pokračovat. Tak jak jsem řekla, zbývá nám ještě jeden bod pořadu jednání. A to je dohoda mezi EU a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Spravodajkou zde je paní Renáte Somr, A já bych chtěla požádat Renate, aby se ujala slova a aby schrnula myšlenky a stanovisko k této věci. Také tady máme zastoupenou komisi, pan Luciano Francesco. Děkuji. Děkuji ještě jednou všem, kdo se účastnili předchozí debaty a nyní dávám slovo paní Renáte Somer. Nyní bych chtěla také požádat všechny ty, kteří se nezúčast, neúčastní další rozpravy, aby ve své diskusi pokračovali mimo tento jednací sál, abychom měli možnost pracovat na posledním době pořadu jednání, protože, jak říká paní předsedkyně, tlumočníci musí v daný čas odejít. Prosím, paní Somr, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych dnes ráda pohovořila na téma dohoda mezi EU a Tureckem o zpětném přebírání. Ta zpráva nemá detailní harmonogram, protože náš další postup, ať s tím pádem i termín pro podání pozměňovacích návrhů a datum hlasování, závisí na tom, kdy Turecko tuto dohodu podepíše. Nicméně je to téma, kterým se někdy zabývat musíme, takže jsem ráda, že se dostalo dnes na pořád jednání. Oč jde? Již v listopadu roku 2002 se Evropská unie a Turecko shodly na tom, že zahájí jednání o readmisní dohodě, tak, aby došlo k umožnění zpětného přebírání osob, které nelegálně přicestovaly do Evropské unie. O 8 let později, 14. ledna 2011, byla toto jednání uzavřena a dohoda byla parafována v červnu minulého roku. Souhlas Evropského parlamentu k této dohodě je nezbytný. Jedná se o nesmírně významnou dohodu pro Evropskou unii, protože, jak víme, tak pozemní cesta přes Turecko do Řecka je tou hlavní cestou nelegální migrace směrem do Evropské unie. A Dohoda o zpětném přebírání by umožnila eh, tento intenzivní proud poněkud omezit. Dohoda má zavázat smluvní stany k zpětnému převzetí jejich státních příslušníků, respektive e, eh, eh, osob bez e, oprávnění k pobytu ze třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Dohoda zatím byla pouze parafována s tím, že to bylo eh, ze strany Turecka podmíněno tím, že se vypracuje cestovní mapa vízové liberalizace pro Turecko ze strany EU. Evropská unie, respektive Evropská komise, eh, vyšla vstříc této žádosti Turecka, vypracovala akční plán pro postupnou vízovou liberalizaci. Nicméně, tento akční plán byl provázán s přísnými kritérii. Žádá legislativní a administrativní reformy v Turecku v souvislosti eh, s bezpečností dokumentů spolupráce s hraničními orgány EU a také dodržování základních práv. To vše jsou témata, která jsou eh, nezbytná v souvislosti s vízovou liberalizací. Dohoda o zpětném přebírání je pro Evropskou unii důležitá. Už jsem to zmínila, znamená to významný příspěvek omezení nelegální migrace. Zároveň může také přispět k omezování boji proti přeshraniční kriminalitě, zvláště se to týká obchodování s lidmi a to by mohlo výrazně ulevit členskému státu Řecku a také Evropské unie jako celku, protože e, zde jsme si e, vyjednali solidární podílení se na nákladech v souvislosti s nelegální migrací mezi jednotlivými členskými státy. Akční plánem pro postupnou vízovou liberalizaci Evropská unie vyšla Tureckou stříc a já si myslím, že nyní Turecko by mělo dodržet své závazky a neprodleně podepsat readmisní dohodu. Nicméně nový postoj Turecka je momentálně takový, že ratifikaci readmisní dohody chtějí odložit tak dlouho, odkládat tak dlouho, dokud Evropská unie nezavede konkrétní vízovou liberalizaci pro turecké občany. Já si myslím, že to je nepřijatelné a nemůžeme se zde dostat pod tlak. Obecně lze konstatovat, a poslední zpráva o pokroku to opět podtrhuje, že obecně Turecko vlastně eh, vůbec neakceptuje integritu Evropské unie. To se velice jasně ukázalo například eh, tím, že Turecko ignorovalo kyperské předsednictví eh, v roce 2012, odmítlo ho akceptovat. Eh, Turecko nechce eh, uznat Kyperskou republiku jako samostatný stát a to bychom si měli uvědomit, tím pádem vlastně neuznává Evropskou unii jako celek. Neuznává Evropskou unii ve, v její integritě. Turecko také odmítá plnit svoji povinnost eh, aplikovat plně a nediskriminačně dodatkový protokol mezi Tureckem a EHS v souvislosti se všemi členskými státy. A zpráva o pokroku také poukazuje na výrazné deficity v oblasti základních práv a svobod, eh, práva, eh, svobody médií, svobody slova, nezávislost, justice a svobody vyznání nejsou zajištěny podle evropských měřícek. Dalo by se říci, že z kodaňských kritérií Turecko zatím nesplňuje jediný bod. A v souvislosti s readmisní dohodou je důležité to zmínit, protože celkově tento vývoj Turecka, vývoj spíše směrem zpět, který je konstatován v posledních zprávách o pokroku, eh, ohrožuje konstruktivní spolupráci s EU jako s celkem. A proto je dobré, správné, aby evropská strana při vypracování, eh, že Evropská strana propojila vypracování akčního plánu pro vízovou eh, liberalizaci s přísnými kritérii. Uvádí, že se jedná o dlouhodobé eh, téma. Turecko přes náš vstřícný postoj v souvislosti s vízovou liberalizací Turecko nadále zdržuje ratifikaci dohody o zpětném přebírání. Snaží se nás dostat pod tlak, tak abychom nejprve konkrétně aplikovali vízovou liberalizaci. Já si myslím, že to je nepřiměřený postoj. Domnívám se, že Turecko by mělo dodržovat stávající dohody a prostřednictvím podepsání dohody o zpětném přebírání vyslat pozitivní signál směrem do Evropské unie. Protože ono to není jenom tak, že by to bylo výhodné pouze pro Evropskou unii podepsání této dohody. Znamenalo by to také prospěch pro Turecko, protože tato dohoda skutečně Eh, potom umožní cestu k vízové liberalizaci, ale je také významným milníkem přibližování k Evropské unii. Eh, prostřednictvím této dohody Turecko také získá technickou finanční podporu pro rozvoj pohraniční policie a její vybavení pro ochranu hranic také obdrží prostředky z evropského rozpočtu. Důležité je také konstatovat, že než eh, vstoupí v účinnost dohoda, bude účinně aplikována, tak stávající bilaterální dohody musí být naplňovány stran Turecka. Přesto doporučuji Evropskému parlamentu, aby souhlasil s touto dohodou, i když, a musíme si to jasně zde říci, je otázka, kdy tato dohoda bude ratifikována, protože už jenom realizace stávajících bilaterálních eh, úmluv eh, a dohod ze strany Turecka s jednotlivými členskými státy Turecko eh, dlouhodobě odmítá, zdržuje. Proto také očekávám, že Rada ministrů zaujme jasné stanovisko vůči Turecku a bude Turecko nabárat k tomu, aby bez dalšího zdržení a nových dodatečných požadavků obratem podepsalo dohodu o zpětném přebírání. Jak už jsem uvedla na začátku svého stanoviska, dokud Turecko nepodepíše toto dohodu, tak ani my nemůžeme souhlasit s podepsáním této dohody. Nicméně je důležité o této zprávě diskutovat a o tom, že my souhlasíme s dohodou o zpětném přebírání tak, abychom byli připraveni, až ten okamžik někdy nastane. Děkuji. Děkuji vám za velice jasnou prezentaci tohoto poměrně kontroverzního tématu. To, jak důležité téma to je, dokazuje ostatně i seznam přihlášených řečníků, který je velmi dlouhý. Je tady sedm, sedm členů tohoto výboru, kteří si přejí vystoupit. Já vás budu muset ale požádat, abyste hovořili opravdu jenom velmi krátce, velmi stručně, protože jinak se nám nebude dostávat času. Nejprve paní Bosko, opravdu jenom na chvíli a omlouvám se, že vás po jedné minutě možná budu muset utnout, budu muset vyslat určitý jedna minuta to je opravdu velice málo, protože náš Pan spravod... Paní zpravodajka hovořila dlouho a já na to chci zareagovat. Dobrá. Evropská unie podepsala readmisní dohody s kandidátskými zeměmi a všechno tyto země mají dohody o rebalizaci vízového režimu. Já myslím tedy, že je velmi důležité, abychom měli takovou dohodu i s Tureckem. Nicméně Důležité je to, aby to byla readmisní dohoda, která bude fungovat. Nechceme dokument, který vstoupí v platnost bez potřebných příprav, které musí být provedeny. Protože to by způsobilo jenom více problémů a nenalezli bychom řešení na problémy, které nyní máme v souvislosti s nelegální imigrací. Turecko a Řecko už mají readmisní dohodu a jsou tam veliké problémy. Já jsem to viděla ostatně i během pracovních návštěv do Řecka minulém roce. Měli bychom tedy zajistit, že to bude situace, která bude přínosná pro všechny, protože jinak se obávám, že to fungovat nebude. Otázka tedy je, jak zajistit, že readmisní dohoda bude přínosná pro obě strany této dohody. Tudíž, když se tedy podíváme na tu stávající situaci v Turecku, nyní tam je pět recepčních center financovaných EU. Máme celou řadu stížností od neziskových organizací, které říkají, že toto je zcela nedostatčující a to bohužel má dopad na ochotu Turecka podílet se na opětovném převzetí příslušníků třetích zemí. Je tedy potřeba se zamyslet nad tím, co bude potřeba udělat předtím, než tato dohoda vstoupí v platnost. To znamená, abychom tu neochotu na straně přijímající země nějakým způsobem rozpílili, protože o co nám všem jde je, aby Turecko začalo zpětně přijímat ty nelegální imigranty, kteří k nám od nich putují. Toto je tedy ten důležitý předpoklad. Musíme se také zamyslet, co dělat v případě těch extrémních mimořádných situací, jako je například nyní situace na hranici se Sýrií. Chtěla bych Mm, nicméně zdůraznit určité pozitivní kroky, jako třeba podepsání memoranda o porozumění mezi Frontexem a Tureckem, což již nastavilo určitou kulturu vzájemné spolupráce mezi EU a Tureckem při boji s nelegální migrací. A konečně poslední bod, a Mm, to je také taková další obava nebo znepokojení, které vyjadřují neziskové organizace, a to sice, že možná členské státy využijí readmisní dohody k tomu, aby velmi rychle odeslali zpět turecké pracovníky z EU zpět do Turecka, jestliže nedojde k okamžitému prodloužení jejich pracovních povolení a podobně. Takže takovéto zneužití by mělo být nějakým způsobem no, zabráněno prostřednictvím určitých pojistek a mechanismů. Čili ještě jednou říkám, do podpis této dohody je důležitý, ale musíme zajistit, že přispěje k vyřešení problému. Děkuji mnohokrát. Paní Grisbeck, jedna minuta, prosím. Děkuji. A jen velmi stručně. Chci říci, že pokud jde o princip, tak podporuji přístup, který je tady předestřen, ale nepodporuje úplně eh, celou eh, strukturu argumentace zpravodaje v kontextu této eh, readmisní dohody. Opakovaně mám takové, takovou výhradu, kterou která spočívá v tom, že jestliže Evropská komise nám dává pravidelné informace o aktuálních dohodách o readmisi a o těch, eh, které se vyjednávají, tak já se domnívám, že nám nedala dost konkrétních údajů ohledně eh, toho, co se stalo s těmi navrácenými osoby v případě třeba Pakistánu, tak jak to bylo dojednáno v roce 2010. A proto jsem nadále znepokojena nebo opakovaně kladu tuto otázku. Myslím, že je to důležitý prvek. Nemůžeme eh, říct, eh, dojde k radmisi a tím je to vyřízeno. Dále znepokojící postřeh, který se týká určitého počtu mezer, které se ukázaly, například pokud je o Turecko, reforma soudního systému, zvláště pokud jde o svobodu médií. Turecko je kvalifikováno jako největším vězením Eh, pro novináře ve světě. Jak postupovat dál? Je základní, eh, abychom dál pracovali na vízech, jak eh, pro, u Turecka, tak u dalších, protože musíme obnovit skutečný dialog založený na reciprocitě, vzájemném respektu mezi Unii a Tureckem, protože je to jediná země, která zatím nebyla podrobena liberalizaci vízovému režimu, i když je kandidátský stát, zatímco jiné nekandidátské země, eh, jako třeba Moldavsko, eh, takový vízový režim mají. Takže je potřeba zahájit dialog a samozřejmě tak činit v rámci vzájemného respektu. A měla bych ještě víc eh, věcí, ale myslím, že toto prozatím stačí. Ano, děkuji mělo to být na 20 minut. Myslím, že to neprobereme za 20 minut. Nyní paní Ernst na minutu. Tři věci. Za prvé, paní Zomer, co vlastně chcete? EU má uzavřít dohodu s nějakou zemí, se zemí, která vlastně ale celou řadu dohod nedodržuje, vy jste to právě kritizovala, to já také vidím takto, a zároveň si stěžujete na to, že Turecko to nechce udělat eh, za nic, přičemž u většiny eh, readmisních eh, dohod jsme poskytli vízovou liberalizaci jako takový dáreček. Jedno je ta readmisní dohoda a potom vízová liberalizace. Já si myslím, že to je takové ďábelské propojení. Na druhou stranu, když si to Turecko přeje, mě to vůbec neudivuje. Takže my chceme opravdu uzavřít dohodu s Tureckem, přičemž Turecko si to vlastně nepřeje, ještě to neratifikovalo a vlastně nevíme, oč jde. Chceme to jen tak preventivně uzavřít, to mi přijde jako je docela dobrodružné. Za druhé, Eh, Turecko zrovna není úplně tím největším centrem demokracie. Kdybychom to takto tvrdili, tak by to bylo opravdu takový <laughs> velice volný postoj. Dochází k porušování lidských práv, uvádím jenom téma Kurdů, ale i celá řada dalších věcí, politika vůči Kypru například. Já si myslím, že bychom se měli položit otázku, koho se to dotýká. Máme válku v Sýrii, jsou tisíce syrských uprchlíků, celá řada příslušníků třetích zemí nebo lidí bez státního občanství, kterých by se to týkalo. Máte vůbec přehled, kolika lidí se to dotýká, které zde vesele chceme odsunout zpátky do Turecka? A například v Německu je to oficiálně odhadem minimálně 10 tisíc lidí, kteří by měli být potom vlastně odsunuti zpět a o to vlastně jde. A já bych tedy žádala, abychom napřed pozvali zástupce UNHCR, abychom přeskoumali, koho se to týká, o kom hovoříme, v jakém počtu. A potom klidně můžeme diskutovat o dohodách a podobně. Byla bych ráda, kdybyste jako zpravodajka to třeba podnítila, abychom eh, pozvali UNHCR a měli zde někoho, kdo by to mohl s námi probrat. Děkuji. Děkuji ještě jeden stínový zpravodaj a to je pan Kles. Prosím, eh, snažte se to zvládnout za minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Spravodajka právem poukázala na to, že Turecko je nejvýznamnější transitní zemí pro ilegální migraci do EU, takže opravdu nejvyšší čas, aby taková readmisní dohoda mezi EU a Tureckem vznikla. A skutečně je tomu tak, že nastala velká politická chyba ze strany evropských eh, institucí, že propojili readmisní dohodu s vízovou liberalizací, protože to navzájem vlastně vůbec nesouvisí. A skutku je to tak, že i u jiných zemích to je propojené, ale Turecko je opravdu specifický eh, případ, když pohledneme na ten obrovský problém nelegální migrace pocházející, přicházející z Turecka. Takže Turecko v podstatě provozuje určité vydírání tím, že odmítá podepsat readmisní dohodu, dokud nebude nastolena dohoda o vízové liberalizaci. Já si myslím, že bychom se tomuto postoji Turecka měli bránit. Protože se může také stát to, že nastane situace, kdy opět nebudou respektována pravidla, že Turecko nakonec bude mít vízovou liberalizaci, aniž by splňovala podmínky pro její využívání. A to by potom mohl být precedent, je to něco, čemu musíme zabránit, protože by pak mohla vzniknout taková paradoxní situace, že na jednu stranu bude e, readmisní dohoda, ale na druhou stranu se nelegální migrace a její problém ještě zvýší právě kvůli té vízové liberalizaci. Děkuji. Děkuji. Paní Flož. Minutu. Eh, já bych potřebovala trošku víc času, říká paní Flotr. Týká se to Turecka. Je to debata, která je složitá, komplikovaná. Vidíme, co říkala paní Somr k situaci v, Surec, v Turecku. Jsou tu eh, eh, různé představy o přistěhovatelství, které zasahují do této debaty a ještě, ještě více komplikují toto téma. Ředitel Frontexu nám říkal, že otázka přechodu pozemní hranice mezi Řeckem a Tureckem už není vůbec hlavním tématem a že teď ty trasy se přesměrovaly směrem k Bulharsku a nebo směřují po moři. Čili toto je téma, které, myslím, není dostatečně ošetřeno v našich diskuzích. Pak je to otázka samozřejmě politické, eh, politických rozhodnutí. Jestliže chceme teď spustit do Turecka v situaci, kdy nejsme schopni přijmout syrské eh, uprchlíky, zatímco Turecko jich má 400 tisíc. Opravdu si myslíte, že teď je vhodný okamžik k tomu, abychom přeskoumávali dohodu o readmisi, aby tedy e, přijalo Turecko případné syrské uprchlíky, kteří se sem dostali navzdory našim bariérám. Myslím, že tady jsou určité limity e, politické, e, politických zvyklostí. Takže teď není možné eh, takto revidovat, si myslím, eh, readmisní dohody s Tureckem. Také si myslím, že dohody, readmisní dohody, která byly dojednány s Tureckem, nepředstavují žádné zlepšení oproti hodnocení, které sama komise vypracovala. Mají uh, charakter, který je poněkud sporný z hlediska nutnosti eh, dále analyzovat následné kroky. Nejenom, že tam nic není, ale jsou tam například ještě další inovace, které jenom povzbuzují eh, porušování lidských práv, kdy není potřeba, ža, není potřeba žádný e, důkaz tranzitu. Čili readmisní výbor, který má e, veškeré pravomoci, který je, je naprosto nekontrolovatelný, nad kterým nemáme žádnou kontrolu my jakožto pa- parlament, chybí naprosto demokratická parlamentní kontrola. Takže tady bych říkala, řekla, že ta záležitost je složitá. A navíc bych řekla na závěr, že to, že Turecko nese určité břímně nerovného za, zacházení, což je skutečně velmi negativní v momentě, kdy Turecko má nové právo uprchlících a žádá Evropu, aby pomohla v souvislosti s kontrolou migrace a respektováním práv migrantů, ale je znepokojeno tím, že financování před eh, vstupních nástrojů by mělo být, mělo směřovat na eh, budování určitých záchytných center místo skutečné reformy, tak já si myslím, že tady jsou opravdu politické otázky. Já už, už končím. Konec. Ale toto je tedy klíčová věc, kterou musíme skutečně vzít na vědomí. Ano, děkuji, říká paní předsedkyně. Mikrofon? Ono, opravdu přiznávám, že to máme příliš krátký, krátkou dobu vyhrazenou na tak kontroverzní a významné téma. Ale chápu, že vy, protože jste zpravodajka k Turecku, chcete přispět více, ale nezbývá, než se posunout vpřed. Pan Trantafilides má na pár minut slovo. Pan Keller bude následovat. Děkuji. Paní předsedkyně, stihnu to opravdu velmi rychle. Chci poblahopřát paní Sommer za, ta, za to, že otevřela tak důležité otázky týká se to vůbec postoje Turecka k Evropě. Paní Sommer poukázala na to, že Turecko nerespektovalo územní integritu Evropské unie. V posledním období, tedy kyperského předsednictví. Já se táži, jestliže Turecko nerespektuje kyperské předsednictví, bude respektovat tuto dohodu, pokud bude e, podepsána, anebo bude ji dodržovat vůči všem zemím, kromě Kypru. Turecko ilegálně a proti jakékoliv logice dává víza příslušníkům třetím zemím, aby mm, cestovali do okupované části Kypru a tito nelegální uprchlíci pak překročí zelenou linii, dostanou se do evropské části Kypru a pak o tamtud e, do zbytku Evropy. To je problém. Děkuji. Nyní paní Keller. Děkuji. Já už nechci opakovat to, co zde zaznělo, zvláště v souvislosti s tématem vízové liberalizace. Je to naprosto jasné, už je to stávající eh, právo v souvislosti s některými státy, kde by vůbec vízová povinnost neměla být. Měli bychom použít všechny dostupné metody k eh, umožnění eh, zjednodušení vízového režimu nebo jeho zrušení. Také v parlamentu šlo o to nemluvit o nelegálních migrantech, ale mluvíme tak, o takzvané neregulérní e, migraci, protože to není trestným činem se mm, zdržovat v nějaké zemi většinou. Také chci zdůraznit, že zde nemluvíme o zprávě o pokroku Turecka, ale mluvíme zde o readmisní dohodě, proto bychom zde neměli zmiňovat různá další témata. Pokud to činíme, tak bychom měli také například zmínit velké pokroky v oblasti reformy justice a kurdské otázky a nezmiňovat zde výhradně jenom ty negativní příklady. A já si kladu otázku, když je ta situace v Turecku tak strašlivá, tak proč tam chceme posílat zpátky lidi, kteří u nás hledají ochranu, pokud se tam nedodržují základní práva, jak to uvedla paní kolegyně Zomr. Jedna z věcí, které považuji za důležité a v Turecku je teprve v počátcích, je právo na azyl a azylový systém nový migrační zákon situaci trochu zlepšil, ale zatím neexistuje skutečný asilový systém podpora osob žádajících o azyl a na to bychom se měli zaměřit. To je jeden z důvodů, proč bychom neměli readmisní dohodou podepsat. Děkuji. Požádat paní samé, zda by mohla velmi stručně schrnout všechny eh, vyslovené připomínky. Je to komplexní otázka, myslím, že to není poslední debata, takže Opravdu velmi stručně, pak už se musíme posunout dál. Děkuji vám, opravdu mohu být velmi stručná. Já mám pouze možnost jako zpravodajka zde v důvodové zprávě zmínit souvislosti a dovodit, proč přesto podporuji myšlenku, že potřebujeme readmisní dohodu. Názory na Turecko se v tomto výboru i v celém parlamentu výrazně liší, ale prosím, eh, vyhrazuji si takové nadávky, jako eh, učinila předsedkyně eh, pro výboru pro delegace pro Turecko. Alespoň tak toto zaznělo v tlumočení. Já jsem ráda, že zde žijí v demokracii. A fakta ukazují na to, že v mé stanovisko opravdu je založené na faktech. Nesnažte se to e, nějak e, vylepšit svými slovy. Můžeme buď říct si ano nebo ne. Pokud chcete podat pozměňovací návrh, tak pozměňovací návrh může znít ne, nebo maximálně zdržet se hlasování, ale víc s tím nelze dělat. Chci říct, readmisní dohoda z hlediska obsahu je dojednána to už je hotové, to se nemění, to nelze nějak změnit. Jde o to, zda my to podepíšeme, nebo zase to podepíše, zda s tím budeme souhlasit, nebo to odmítneme. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se, budeme muset skončit zrovna v bodě, kdy není ještě žádná dohoda. Mám ještě jeden bod na pořadu jednání, a to je ochrana eh, jednotlivců při zpracování eh, osobních údajů příslušnými orgány při Eh, předcházení trestních činů, jako odhalování, vyšetřování a tak dále. Nebudu to číst celé. Takže za prvé, je to druhá diskuze na toto téma. Pan Drucas, který je zpravodajem, laskavě schrne aktuální stav a pokusíme se využít čas, který nám ještě zbývá k tomu, abychom se podělili o názory s dalšími členy, také s komisí a s radou. To bude opravdu mistrovský kousek, jestli se nám to podaří. Takže prosím. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já to vezmu velmi stručně, abychom nestratili příliš času. Nejprve se chci omluvit za to, že jsem požádal o odložení dnešní diskuse. Jak víte, obvykle to děláme jako balíčkový přístup, to znamená směrnice a nařízení zároveň ale chtěl bych na omluvu říci, že jsme slavili ortodoxní velikonoce, což je pro nás velmi důležitý a také svatý den, takže děkuji za to, že jste to odložili až na dnešek. Chtěl bych vás informovat, že setkání stínových zpravodajů probíhají hladce. My jsme již probrali velkou část této směrnice a práce stínových zpravodajů tady dále probíhá. Jak víte, náš cíl a naše priorita je uvést směrnici do souladu s nařízením o ochraně údajů. Proto musíme také naše práci trochu koordinovat se stínovými zpravodaji pro nařízení, protože některé výsledky jejich práce následně zase my přebíráme do naší práce na směrnici. Nicméně já myslím, že ta směrnic, eh, spolupráce s Janem Albrechtem a dalšími kolegy probíhá poměrně hladce. Také bych chtěl říci, že naše práce, naše snaha na hledání kompromisních návrhů probíhá rovněž poměrně úspěšně. Snažíme se brát v potaz i doporučení, která získáváme od eh, Úřadu na ochranu osobních práv a také pracovní skupinu pro článek 29, čili spoláháme i na jejich odborné znalosti a kompetenci. Dále bych chtěl říci, že e, jsem byl informován kolegou Janem Albrechtem, kterým hovořil tady včera, tak já bych chtěl říci, že je to opravdu velké množství práce a stejně tak i já se domnívám, že není možné dokončit tuto práci v rámci té lhuty, kterou jsme si stanovili. Na samém začátku bylo zřejmé, že to je velice ambiciozní cíl a my jsme chtěli původně, aby to hlasování tady ve výboru proběhlo do konce května, ale včera již kolega Jan Albrecht řekl, že toto není reálné a hlasování bude nutné odložit. Nicméně i tak se ze všech sil vynasnažíme naši práci udělat co nejvíce rychle a abychom to zvládli snad alespoň před letní pauzou. Tak to je snad poměrně reálné datum, poměrně reálný termín. Zvládnout to ještě před letní pauzou. A potom, paní předsedkyně, ještě jednu poslední věc k takové tomu oblíbenému tématu k této směrnici, tedy takzvaný ten balíčkový přístup. Vy víte, že já kolegy obtěžuji s těmito věcmi prakticky ve svých vystoupeních, ale musím to udělat ještě jednou. A to sice zaznívají tady určité zvěsti, v tom smyslu, že na radě se objevila blokující menšina, která chce vyjmout veřejný sektor z nařízení a přesunout veškerý veřejný sektor do směrnice. Byl jsem informován, že pan Nimitz, a on jistě to zopakuje i dnes, a to sice, že on poukázal na to, že to by snížilo standard ochrany občanů, již se naši občané těší nyní, podle působnosti předchozí směrnice, čili to je něco, co musíme brát eh, na va- eh, velice vážně. Nesmíme to brát na lehkou váhu v tomto parlamentu. A v této souvislosti chci informovat kolegy o následujícím. My na setkání stínových zpravodajů jsme o tom hovořili a přijali jsme rozhodnutí následující. Jak víte, je tady celá řada nástrojů, eh, evropských nástrojů v oblasti vynucování práva, které si vyžadují velmi přísné evropské standardy ochrany osobních údajů. Tyto Nástroje jsou mm, různé povahy, zmíním některé příklady, například European R Agreement, to už bylo odhlasováno ve výboru, také tady je balíček proti praní špitavých peněz, který eh, také už je poměrně robustní, také ten balíček o Europolu, který eh, očekáváme, že tady dostaneme v parlamentu. Čili je tady velmi úzká propojenost a interoperabilita mezi těmito nástroji a touto směrnicí o ochraně osobních údajů. Takže se společným souhlasem všech stínových zpravodajů jsem si dovolil odeslat dopis předsednictví výboru Libe a koordinátorů, v němž žádáme možnost přeskoumat možnost propojit přijetí některých těchto nástrojů, které jsem zmínil, s postupem a případným přijetím této směrnice. Takže to je něco, co z toho politického hlediska my jako parlament bychom určitě měli vzít v potaz, protože tímto bychom vyslali velmi jasný signál našim kolegům na radě, a řeknu to otevřeně, a také bychom na ně takto vyvinuli určitý tlak. Děkuji, děkuji mnohokrát. Podívejme se, kdo se nám přihlásil do, do do rozpravy Jan Albrecht, který je zpravodajem ze včerejška. Kdo ještě další se hlásí, se ptám. Teď se jenom... Ano, dobře. Děkuji, děkuji mnohokrát. A děkuji také panu Dimitriosi Drucasovi za jeho úvodní slova. My se snažíme Ehm, společně pracovat. Věřím, že to postupuje dobře, ta práce na nařízení i na směrnici a rovněž tak to ukazuje, že je možné pracovat takzvaným tím balíčkovým způsobem, tedy dělat věci paralelně. A chtěl bych rovněž zdůraznit, že eh, očekáváme, že ostatní legislativní instituce učiní to samé. Vidíme rovněž, že to je potřebné, protože tyto věci jsou úzce propojeny. A my bychom rádi upravili definice a základní principy v obou těchto aktech, protože pochopitelně není možné třeba mít tam například různé definice osobních údajů. Podobně jak se tady před chvílí hovořilo o tom Europolu, tak i zde je zřejmé, že potřebujeme společné standardy pro vynucování práva a pro výměnu informací, jestliže chceme podpořit Europol, posílit výměnu informací, dát jim nový mandát, tak potřebujeme, aby orgány na ochranu osobních údajů si vzájemně věřily a to je možné jenom, když budeme mít společný právní základ. Já tedy pevně věřím a doufám, že se nám podaří nalézt řešení, vyřešit ty určité obavy, které tady panují. My už jsme dosáhli určité dohody, co se týče struktury, která by měla být nastavena a věřím, že se to podaří během nadcházejících týdnů dostáhnout do úspěšného konce a že to zvládneme ještě před letní pauzou. Děkuji, děkuji mnohokrát. Vím, že je to obrovské množství práce. Cornelia Ernst. Děkuji. Nejprve mi dovolte opravdu poděkovat panu zpravodaji. Já jsem tady nebyla včera, tak chci eh, to říct aspoň dnes, protože je to opravdu sisyfovská práce a opravdu jde o to si teď říci, zda jsme na stejné úrovni jako rada nebo ne. Chce s, náma rady, s námi rada jednat poctivě nebo ne. Není se zde hraje taková falešná hra. Eh, objevují se takové výroky, na to poukázal také pan Drucas eh, v souvislosti s eh, otázkou veřejné sféry, které nejsou akceptabilní. Hlavním cílem musí být, abychom balíček o ochraně osobních údajů, tak jak je nyní koncipován, principiálně, společně, samozřejmě prostřednictvím možných zlepšení, v rámci Evropského parlamentu, abychom ten balíček prosadili. Abychom zde měli jasnou celkovou informaci. Pouze ten balíček na ochranu osobních údajů jako celek může znamenat pokrok. U té směrnice je důležité, navazuji zde na předřečníky, je důležité, aby byla kompatibilní. Před chvíli jsme mluvili o Europolu. Ano, je to všechno takový sportovní výkon, co se zde děje, ale k čemu potom směrnice je, když neovlivní to, jak je Europol utvářen. Chceme, aby zde bylo jasno, chceme, aby také nás podpořili další výbory poslanci v této otázce a také, aby se rada chovala čestně, protože jinak budeme vést zákulisní boje a to opravdu není možné. Děkuji. Děkuji, tak já doufám, že nějaké zákulisní boje nenastanou. My ještě se musíme ale poslechnout komisi a předsednictví. Za komisi je tady pan Nemitis, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Naše vyhodnocení je podobné jako to, co tady říkal pan zpravodaj. Vidíme dobrý pokrok na radě a také v parlamentu a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků. My jsme tento balíček navrhli a doufáme, že ten balíček bude zachován. K otázce veřejného pořádku nebo veřejného sektoru. Já myslím, že ty diskuse ještě neskončily. To je možná určité nedorozumění. Je potřeba si vyjasnit, o čem se tady vlastně bavíme. na jedné straně článek 72 smlouvy říká, že opatření v oblasti eh, práva a pořádku jsou zcela vyloučeny. Ale na druhé straně je zde konsensus, jak v rámci parlamentu, tak v rámci rady, že nechceme jít zpět nad rámec těch stávajících ochranných mechanismů, které máme nyní. A, že nech... a kdybychom vyjmuli veřejný sektor z tohoto nařízení, tak to by byl obrovský krok zpět vůči AKY z roku 95. Takže já myslím, že ty delegace, které nyní zahájily diskusy o veřejném pořádku, by si měly skutečně vyjasnit, co tím mají na mysli. A já myslím, že to, co oni mají na mysli, možná se velice blíží článku 72. Já jsem zatím ale chci říct, že neviděl žádnou nějakou blokující většinu nebo něco, co by mělo vést k tomu, že ten veřejný sektor bude vyjmut. Já myslím, že to, co všichni tam požadovali, bylo něco, kde oni se vlastně nesnaží nějak mm, podkopat základy směrnice z roku 95, takže myslím, že takovéto vyjasnění je potřeba si udělat. Další taková obecná poznámka na základě e, smlouvy je zřejmé, že máme dva oddílné nástroje, protože máme dvě různé kapitoly smlouvy, které pokrývají dvě různé věci a chceme zachovat ten systémový přístup, ten systém stávající legislativy, tedy jednak rámcová směrnice pro oblast trestního práva a související činnosti a z tohoto důvodu tady máme směrnici a toto je ta logika, z které vycházíme. A ta logika by ovšem neplatila, jestliže bychom veřejné právo přesunuli z jednoho nástroje do druhého. Takže jednak tradice, jednak aky, jednak systémový přístup na základě smlouvy a jednak také ty rozdíly veřejného zájmu. Toto vše tedy hovoří proti takovýmto krokům a komise bude jednoznačně proti. Takže, eh, takže já jsem toto prostě chtěl říct, protože jsem si myslel, že by mm, nebylo přínosné, kdyby tady vznikal takovýto dojem, že je tady nějaká tendence, nějaký trend v tomto směru. To byly podle mě jenom takové průzkumné diskuse. A já myslím, že Eh, se nakonec ukáže, že zvítězí ta tradice, kterou tady v podstatě máme už více než 10 let. Co se týče těch ostatních institutů, tak nebo respektive institucí, tak komise vždy říkala, že ostatní instituce by měly podléhat zásadním pravidlům, ale jak jste tady správně řekli, je tady celá řada konkrétních. Paní předsedkyně říká, že za chvíli tlumočníci, kteří už teď přetahují, musí opustit sál. tak eh, já se domnívám, že je potřeba zajistit, že to, co přijme parlament, se bude vztahovat i na ostatní instituce a proto ten návrh nebyl eh, rozšířena ostatní instituce, ale my jsme to od samého začátku tímto způsobem říkali v tom sdělení a to je tady všechno, co se týče politických záměrů a my s vámi rádi budeme dále spolupracovat. Děkuji, říká paní předsedkyně. Má k tomu něco stručně ještě předsednictví? Pan Gogan, můžete si vzít slovo, ale chci jenom říci, že tlumočení bohužel není možné, takže dále to bude zřejmě bez tlumočení. In his presentation here in January and in meetings separately with the two rapporteurs that he respects the package approach. Um,